o kyrios proideros Καλημέρα σας. Αρχίζει η συνεδρίαση. Dobré ráno všem. Zahajujeme dnešní zasedání. Prvním bodem pořadu zasedání je prohlášení komise ohledně eh, ochraně aktivistů bránících lesy a životní prostředí v Evropské unii. Chtěl bych vám připomenout, že máte i možnost přihlásit se o slovo pomocí eh, procedury Catch the Eye a právě tak máte k dispozici modrou kartu. A můžete tak učinit eh, starým systémem anebo elektronicky takže zmáčknete příslušné tlačítko. Nyní má slovo pan Mimica za komisi. Děkuji vám moc krát, pane předsedo. Dobré ráno, vážení poslanci. Komise je odhodlána chránit a obnovovat stávající lesy jak v Evropské unii, tak po celém světě. Za tímto účelem Existuje eh, rozsáhlý legislativní rámec v Evropské unii. Zejména mnoho lesů je chráněno v rámci směrnice o ptácích a hnízdištích. Tato směrnice vyžaduje, aby některé lesy byly uchovány nebo obnovovány v příznivém statusu eh, konzervace. Momentárně 23 lesů v Evropské unii jsou součástí eh, sítě Natura 2000, tedy sítě chráněných oblastí. Kromě toho předpisy pro eh, ochranu živočišných druhů eh, podle směrnice o ptácích a hnízdištích platí po celém evropském území. Ochránci životního prostředí představují přirozené a nepostradatelné spojence v podpoře ochrany životního prostředí. Dalším nástrojem je směrnice o ekologických trestných činech v Evropské unii. Komise momentálně vyhodnocuje, jak tato směrnice přispěla k boji proti eh, ekologickým trestným činům. Komise momentálně provádí eh, konzultaci s veřejností, která je otevřena až do, až do ledna 2020 a na jejím základě vyhodnotí potřebu eh, zrevidovat tuto legislativu nebo zlepšit její implementaci. A konečně eh, nařízení o těžbě dřeva eh, hodlá zabránit obchodu s ilegálně natěženým dřevem a výrobkům z něj vyrobeným ekologické trestné činy. Eh, k mezi ně patří také ohrožení eh, evropské bezpečnosti a eh, blaha občanů. Proto to bylo zahrnuto do evropského politického cyklu proti závažným a organizovaným trestným činům v období 2018 až 2021. Politické cykly Evropské unie mají primárně za cíl zvýšit spolupráci mezi policejními složkami a evropskými agenturami za účelem potírání organizovaných zločineckých skupin prostřednictvím operativních akcí. Je důležité si připomenout, že členské státy mají odpovědnost za implementaci příslušných právních předpisů a také za patřičná vymáhací opatření, včetně sankcí a trestů. Komise monitoruje implementaci těchto pravidel a koná kroky, je-li to potřeba. Evropská unie také poskytuje finanční prostředky na ochranu, obnovu a udržitelnou správu lesů. A to v souladu s Evropskou strategií lesnictví. Evropský fond pro rozvoj venkova v rámci společné zemědělské politiky je hlavním zdrojem financí pro lesy a to v hodnotě až 8,2 miliard euro z veřejných výdajů v současně probíhajícím finančním rámci 2014 až 2020. A v neposlední řadě Nedávné sdělení o posílení eh, evropských kroků na eh, ochranu a obnovu světových lesů eh, ukazují, že Evropská unie navyšuje úsilí o podnícení globálních kroků proti ztrátě biodiverzity. O tom se momentálně diskutuje v Radě a v Evropském parlamentu. A v tomto kontextu musím znovu zdůraznit, jak důležitou roli hraje nařízení o dřevu, které e, platí jak pro třetí země, tak pro které, dřevo, které se dováží do Evropské unie, tak e, pro dřevo natěžené na evropské půdě. Komisi byly nahlášeny případy ilegálního kácení v některých členských státech, a to i v primárních lesích. A komise pečlivě hodnotí tuto situaci. Pokud jde o konkrétní případ Rumunska, komise spolupracuje s tamními orgány na hodnocení situace. Také analyzuje snímky ze satelitu Copernicus, kde jsou zachyceny eh, eh, aktivity kácení v ochráněných oblastech Natura 2000. Děkuji. Děkuji moc krát, pane komisaři, a nyní dostanou slovo řečníci jménem frakcí za EPP pan Buda na jednu minutu. Děkuji. Mm, velké procento oblasti v EU pokrývá les a několik milionů Evropanů v lesnickém odvětví pracuje. Lesnické odvětví je důležitý sektor pro celou planetu a také pro obyvatelstvo. Například jako zdroj pracovních míst, ale naše zelené zlato není nevyčerpatelné. Celý svět musí bojovat proti tomu, co nezná hranice. Mám tím na mysli fenomén klimatických změn, který se týká náš všech v každodenním životě. Trvale utržitelné hospodaření z lesy je v tomto hledu velice důležité. Je třeba také dbát na emise CO2. Na všech politických úrovních musíme učinit vše proto, abychom se vyhnuli poškozování lesů a je třeba, abychom znovu vysazovali les tam, kde je to třeba. Komise a členské státy musí ještě jednou podpořit opatření pro opětovné vysazování lesů, zejména tam, kde je poskozena půda. Děkuji. Děkuji mnohokrát a nyní za socialisty a demokraty paní Arena. Děkuji. Každý rok ženy a muži, kteří bojují za ochranu životního prostředí, jsou čím dál tím více oběťmi násilí a zastrašování. V roce 2018 to bylo více než 600 osob, které takto přišly o život. Pokud nejsou přímo zavražděni, tak jsou oběťmi své volného eh, nadměrného zadržování, jsou ohrožováni ze strany vlády či ze strany firm, které si přivlastňují jejich půdu a jejich lesy. Bohužel to násilí roste. A pokud Evropa Eh, se nebude zabývat tímto násilím, tak nakonec eh, na ně dopadne i zde. Mný měsíc dvě osoby byly zabity, protože bojovaly proti nelegálnímu kácení lesů v Rumánsku a eh, dále byly například um, ehm, uvrženě do vězení aktivisté, které bojovali proti využívání břidlicového plynu. Je tedy třeba, abychom se tímto fenomenem vždy zabývali. Potřebujeme povinnost, pravidla, tedy zákony, abychom mohli jaksi eh, ty firmy, které jsou za to odpovědné, pohnat eh, k odpovědnosti, aby již nemohli takto zacházet se s aktivisty a dále produkty z třetích zemí. Tady musíme zajistit, že naše partnery a veškerý dodavatelský řetězec respektuje práva lidská, tak a také práva životního prostředí. Musíme něco udělat a posílit odpovědnost podniků. Podniky musí být odpovědné za to, co dělají. Musíme chránit aktivisty, pokud jsou oběťmi násilí, a to nejenom v Evropě. Nemůžeme eh, nechat mm, nebo nutit aktivisty, aby mlčeli, neboť eh, tito lidé se snaží chránit životní prostředí před poškozováním a jejich práva nejsou dodržována. To násilí, které oni podstupují, není legitimní. Musíme také lépe chránit a lépe hánit aktivisty v Evropě, ale samozřejmě také v celém ostatním světě. Děkuji. Děkuji mnohokrát a nyní za Renew paní Rodríguez Ramos na dvě minuty. Gracias. Gra- Děkuji vám, pane předsedo. Lesy jsou náš život a zabírají 30 souše. Nicméně přitom obsahují 80 biodiverzity. Díky nim dýcháme, díky nim žijeme a proto eh, vítáme s uspokojením snahu Komise o ochranu evropských lesů i světových lesů. Pravda je, že podle toho, jak se zhoršují podmínky našich lesů, tak se zhoršují i podmínky osob, které je brání, tedy ekologických aktivistů. Jejich podmínky se zhoršují na světě. Známe určité údaje a podle některých zpráv, například podle Frontline Defenders, v roce 2018 247 lídrů ekologických aktivistů eh, bylo persekuováno eh, nebo přímo zmizeli a to právě kvůli tomu, že bránili eh, životní prostředí brání, bránili něco, co je právem všech. Toto ničení biodiverzity eh, ale ne, se netýká pouze ekologické legislativy. Je potřeba ji považovat eh, za porušování mezinárodních lidských práv. A v tomto smyslu by Evropská unie měla učinit opatření na obranu těchto osob, které chrání naše životní prostředí. Musíme zlepšit naši ekologickou legislativu, co se týče ekologických trestných činů. Pak eh, tu také máme 40 ekologických organizací z celého světa, které protestují a které žádají spravedlnost, pokud jde o eh, zavraždění dvou eh, příslušníků lesní stráže v Rumunsku, kteří bojovali proti ilegálnímu kácení. 43% eh, dřeva z těchto lesů, z rumunských lesů 2015, pocházela z neidentifikovaných zdrojů. Takže je potřeba certifikace, eh, etiketo, etikety, které by zaručovaly, eh, že nejde o ilegální kácení lesů evropských i mezinárodních. To je systém, který je naprosto nutný v Evropské unii a myslím si, že komise by se měla tohoto úkolu ujmout. Děkuji. Děkuji a nyní za zelené má slovo na dvě minuty paní Tusa. Děkuji za slovo. Rádo Kubertuja a IGP Pop, toto byli příslušníci lesní stráže, kteří byli zabiti jenom proto, že chránili les. Ano, jsou to dva příklady, ovšem dochází kde v mafii, která zabíjí tito lidé, nejenom v Rumunsku, nikdo nemá možnost ochránit tyto, eh, eh, tyto lidi. Vidíme, že každý rok je to asi 200 obránců přírody, kteří jsou zabiti. Každý týden tři osoby jsou zabity tímto způsobem právě proto, že chrání naše společné blaho, naši zemi, bojují proti zneužívání naší půdy, proti zneužívání našich lesů. Každý den jsou to ženy, muži, kteří eh, jsou podrobováni různé agresi, kteří jsou zastrašováni. World Witness sleduje tuto situaci, všechny ostatní organizace v tomto ohledu jsou rovněž velice aktivní. Ovšem potřebujeme konkrétní aktivity jednotlivých států, které budou kriminalizovat tyto eh, postupy a aby chránili naše obránce přírody, protože když zavřeme oči, tak to samozřejmě bude zabíjet další lidi. Bolsonaro eh, v Brazílii, jak vidíme. Vidíme, co se tam děje, i když jsou to naši, naši partneři. Vidíme, že čtyři environmentalisté tam byli obviněni na základě smyšlených eh, důvodů. Ano, tyto věci se prostě dějí dokonce i na území eh, Evropské unie, právě v Rumunsku, kde jsme o tom hovořili, nebo například i ve Francii, ti, kteří bojují proti frackingu, například ve Spojených, ve Velké Británii. Když mlčíme, tak jsme vlastně komplicem, musíme něco dělat. Evropská unie musí odsoudit tyto trestné činy proti přírodě, musí je potrestat, musíme konečně velice energicky a angažovaně chránit životy těch, kteří nám umožní žít v tomto vyrovnaném a krásném světě. Děkuji. Děkujeme, říká pan předsedající. Paní Diniu za ID má slovo na dvě minuty. Milí kolegové, milé kolegyně, ano, hovoříme zde o evropském rámci, který potřebujeme, protože tito lidé jsou cílem útoku na celém světě na základě nevládních organizací více než 600 ochránců přírody bylo zabito v loňském roce. Bojují proti různým mafiím industriálního charakteru, jsou zastrašováni jsou podrobováni násilí. Je to velice smutná diagnostika. Jak bychom mohli těmto lidem pomoci, těmto ochráncům přírody? Potřebujeme samozřejmě, mm, aby nedocházelo k podporování těchto činů pro další a další zisky. Toto jsou opravdu hrdinové našeho životního prostředí, ale musíme změnit i náš přístup ke konzumaci, zneužívání lesů, masivní zneužívání nerostného bohatství. To všechno dochází k tomu, protože je zde trh trh, například pro mm, potřebujeme palmový olej, potřebujeme dřevo, potřebujeme drahé dřevo. Asi 10 deforestace mm, je právě v důsledku konzumace těchto produktů. To znamená, že my musíme informovat naše občany, musíme přijít s konkrétními politikami, musíme podporovat naše občany, aby konzumovali mm, rozumným způsobem, musíme bojovat proti tomuto zneužívání všech našich přírodních bohatství. Děkujeme. Děkuji a nyní za EKR pan Slabakov. Děkuji za slovo, paní, pane předsedající. Já osobně si nemyslím, že potřebujeme nějakou novou regulaci nebo novou legislativu pro obranu bojovníků za ochranu životního prostředí. Každý členský stát by měl chránit své vlastní občany, čili já skutečně nechápu, proti komu bychom měli tyto ochránce přírody ehm, chránit. Častokrát například u nás v Bulharsku jsou to lidé, kteří sabotují evropské projekty, kteří zneužívají evropské finanční prostředky dochází zde k defraudaci a ekologie se stává v mnoha zemích eh, téměř neslušným slovem. Bohužel eh, zelení často podporují tyto organizace a některé nevládní organizace na základě informací, které máme, zelení v Bulharsku eh, dosáhly pouze procent hlasů. Mnoho z těchto ochránců přírody nejsou skutečnými ochránci a mm, dokonce by měli stanout před soudem. Děkuji a nyní za GUE NGL pan Kokalis na minutu a půl. Děkuji, pane předsedo. Milé kolegyně a milí kolegové, za několik hodin budeme zde hlasovat o vyhlášení klimatické nouze v Evropské unii. Já doufám, že všichni toto usnesení podpoří, neboť to zobrazuje situaci na naší planetě. Neděláme to pouze pro ochranu životního prostředí. Musíme zabránit katastrofě a zde je skutečně stav nouze, je třeba ho vyhlásit, neboť eh, to již dospělo tak daleko, že to ohrožuje zdravý člověk a člověk má právo na duch, vzduch, který je možné dýchat a na zdravé životní prostředí. V posledních letech více než pět lidí ročně zemřelo, neboť byli zavražděni v důsledku toho, že byli ekologickými aktivisty. Byli to ochránci životního prostředí, rovněž příslušníci autochtonních skupin obyvatelstva, kteří chtěli chránit sami sebe. Musíme chránit svět před nadměrnou expozicí CO2 v Rumunsku a také v mé zemi a také v Londýně. Došlo k zavraždění ekologických aktivistů pouze proto, že chtěli chránit přírodní zdroje aktivisty ekologické musíme podporovat. Měla by být zavedena speciální telefonní linka a musíme jim eh, poskytnout také právní podporu. Děkuji. A nyní pan Simčis. Za nezařazené, ale není v sále a proto na jednu minutu nyní pan Bernhuber. Vážený pane předsedo, vážený zástupce Evropské komise. Opětovně samozvaní eh, ekologičtí aktivisté pronikají eh, do, eh, do, do farem a fotografují zvířata ve stájích a zemědělci sami vůbec nebyli schopni nějak trestně právně toto postihnout. V národním schromáždění Rakouska byl patřičný zákon zamítnut naši zemědělci potřebují v celé Evropě účinné možnosti, aby mohli bojovat proti tomu, že jim někdo nelegálně proniká do jejich vlastní stání. To prostě není ani v právně v pořádku, když někdo pronikne do cizího majetku, zanechá znepokojení, nejistotu a pak ještě zveřejňuje videa, která byla zmanipulována a vlastně takto lživě informuje obyvatelstvo. To není v pořádku. Nepotřebujeme více ochranu ekologických aktivistů, projektů ze strany EU, ale naopak naši zemědělci potřebují více prostředků, jak se před aktivisty chránit. Děkuji. Děkuji panu Denhuberovi a nyní paní Šaldemo za na minutu a půl. Děkuji za slovo. Er Já bych chtěla, chtěla začít dobrou zprávou. Ve velké většině eh, evropských zemí eh, si, eh, se lesů přibývá. Podařilo se nám zvrátit ten vývoj. Evropské lesy se rozrostly o plochu velikosti Řecka od roku 1990. Ještě jsme nedosáhli svých cílů, nicméně vývoj je pozitivní. Má země, Dánsko, má šestkrát více lesů, než tomu bylo dříve. Potřebujeme nicméně kroky na evropské úrovni. Takže je velice dobře, že máme nový eh, Evropský environmentální akční program, který se bude zabývat biodiverzitou původních lesů a klimatem. Nicméně myslím si, že by bylo důležité v rámci tohoto programu chránit také lidi, kteří brání naše lesy a přírodu. Nevím detailně, jak to provést, ale myslím si, že je důležité, abychom na evropské úrovni chránili ochránce lesů. A myslím si také, že je třeba mnohem lépe vymáhat stávající předpisy, neboli trestat ty, kteří porušují evropská, evropské předpisy. Musíme dělat mnohem více pro ochranu jak lesů, tak ochránců lesů. Děkuji moc krát a nyní má slovo pan Guerreiro, ale nevidím ho tady. V tom případě paní Višněvská na jednu minutu. Děkuji za slovo, pane předsedo. Dámy a pánové, lesy jsou nesmírně důležité pro zachování čistoty našeho ovzduší. Samozřejmě, že o tom nemusím nikoho přesvědčovat. Ovšem, já bych ráda obrátila vaši pozornost na tu skutečnost, že musíme vytvářet ty nejlepší možné podmínky tak, aby členské státy hospodařily eh, lesy. Takovým dobrým příkladem dobrého lesního hospodářství je podle mého názoru právě Polsko. Polsko, které je v čele eh, tohoto úsilí, pokud jde o pověz lesů Evropské unie, asi 9 milionů hektarů, což znamená asi 30 zalesnění našeho území většina jsou státní lesy a polské státní lesy, dámy a pánové, jsou příkladem toho, jak skutečně rozumným a velice efektivním způsobem hospodařit s těmito zásobami. Více než 500 milionů nových stromů je vysazeno každoročně v Polsku a ráda bych ještě eh, zmínila jednu skutečnost, o které se před několika lety hovořili ohledně Puši Bělověské, to je náš prales Bělověský, Mm, tam víme, že jsme měli obrovské problémy s škůdci a lidé protestovali proti tomu, aby tam došlo ke kácení. Ovšem 29% tohoto prelesa již eh, nám v tomto důsledku eh, zmizelo. To znamená, to je výsledek práce těchto organizací. Děkuji. Děkujeme a nyní má slovo paní Hazemkov. Naše příroda, vzácná příroda, nemá svůj hlas. A ti hrdinové, kteří brání riskují své životy. Ráda bych vám řekla příběh rumunského akt- Gabri- Gabriel Palma, rumunského aktivisty, kteří riskovala svůj život a snažil se bránit stromy, aby se z nich neudělali nějaké levné, levný nábytek, které mm, měly být vykáceny v Národním parku. Tento člověk byl atakován několikanásobně. V roce 2015 mu mafie zlámala ruce, nohy, chtěli ho zabít. Všechno toto máme zaznamenáno, ovšem prokurátorům trvalo čtyři roky, aby tito útočníci byli pohnáni před odpovědnost. A v loňském roce Eh, dokon, dokonce se ho snažili zabít a um, zničit jeho auto, aby nemohl filmovat ilegální kácení. Dochází zde k manipulaci oficiálních informací, pokud jde o každoroční kácení v rumunských lesích. Toto je neakceptovatelné. Co udělá komise, aby chránila naše lesy, aby chránila obránce našich lesů? To, to logo je Polčak, je na lipto

jsme svědky narůstajícího mm, počtu protestů, mm, které se snaží bránit naše přírodní bohatství, například environmentalisté eh, právě v Polsku, kteří brání eh, náš prales bělověský, mm, se snaží samozřejmě to bránit pro, pro celé lidstvo. Eh, víme, že UNESCO Eh, bohužel uh, už eh, to, to, tento náš prales a bohužel došlo tam k obrovskému kácení i přesto, že naše, naše společnost proti tomu velice jasně vystoupila. Evropská unie nesmí mlčet, když jsou environmentalisté ohrožováni, když musí čelit obviněním za svou práci. Právě proto bych chtěla zvýšit ochranu těchto lidí, těchto obránců životního prostředí v celé EU. Potřebujeme mít jasnou linii v tomto ohledu. Ti, kteří chrání životní prostředí, jsou hrdinové, nejsou to kriminálníci. Děkuji. Děkuji a nyní pan Holgren na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Čím dál více zemí zavádí zákazy angažovat se v organizacích, které brání demokracii nebo lidská práva. Ti, kteří bojují za naše životní prostředí a prostředu, jsou terčem výhružek, obtěžování a dokonce i vražd tři osoby za týden zemřou z těchto důvodů někde na světě. A právě jsme se dozvěděli o smrti lesních strážců tady v Evropě. Ti se snažili chránit nejstarší pralesy proti krádežím a zničení. Mělo by být samozřejmé, eh, aby všechny členské státy a evropské podniky chránili přírodu. Musí být zjevné, musí být samozřejmé vždycky chránit lidé lidi, kteří tuto ochranu provozují. Děkuji, pan Morel, na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Ano, samozřejmě musíme chránit evropské lesy, to je zásadní politická výzva, ale já si myslím, že bychom měli skoncovat s tím pokrytectvím. My se snažíme chránit evropské lesy, ale zároveň exportujeme deforestaci tím, že podepisujeme obchodní dohody, které pobízejí k tomu ničit lesy, zejména pralesy. Podívejme se na obchodní dohodu s Větnamem, které přijde, a samozřejmě na obchodní dohodu s Mercosurem, která je právě vyjednávána. No to je pobízení k tomu, aby se kácely lesy a pralesy. Takže je třeba odstranit tuto pokrytectví. Samozřejmě je to zásadní výzva, je to také sociální výzva, protože správně tady právem hovoříme o ekologických aktivistech, kteří jsou kriminalizováni a pronásledováni, ale samozřejmě taky myslím na pracovníky v lesích, na lesní hospodářství. Tito pracovníci se čelí velkému sociální dumpingu, eh, pracují v nedobrém prostředí. Já například tady mám na mysli privatizaci eh, lesů, ke které dochází například ve Francii, takže je třeba mít kulturu lesů, chránit lesy a také lépe koordinovat věnovat evropské politiky. Máme tady mnoho textů, ale ty jsou tak nějak roztříšený. Potřebujeme legislativní balíček, který bude harmonizován, bude ambiciozní, bude zahrnovat samozřejmě i um, zemědělskou obchodní politiku. Tak to já bych tedy viděla budoucnost ochrany lesů. Děkuji. Děkuji. A nyní má slovo pan González Casares. Děkuji, pane předsedo. Já jsem vyrostl pod rozložitými kaštany eh, v, eh, mezi lesy, které byly plícemi našeho ekosystému eh, které byly ochranou před vedrem a které byly zdrojem obživy. Tyto stromy si zasluhují obranu našeho parlamentu. Chtěl bych vyjádřit solidaritu se zavražděnými rumunskými strážci. Velice dobře vím, jak to je bojovat za lesy z pozice občanské společnosti a institucí. Chtěl bych vyjádřit podporu ochraně všem ohroženým primárním lesům. Na Pyrenejském poloostrově přicházíme o tradiční lesy. Tak jako jinde v Evropě stará, starý lesní porost je nahrazován monokulturami, které slouží pouze určitým zájmům, ochuzují půdu a měli bychom eh, nejen sázet stromy, ale spíše vytvářet lesy. Za tímto účelem je potřeba podpořit práci těch, kteří se o lesy starají a e, také těch, kteří přijdou po nich. Připomínám, že prales je e, houževnatý bojovník e, proti klimatickým změnám. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Pane Gonzálesi, pan Buda by rád položil dotaz. Akceptujete? Dobrá, prosím, pan Buda tedy. 30 vteřin. Děkuji, pane předsedo. Rád bych se zeptal kolegy, zda souhlasí s tím, že ode dneška lesníci v Rumunsku by měli smět nosit zbraně, aby se mohli chránit a bránit. Možná bychom to měli rozšířit na všechny lesníky a ochránce lesa v Evropě. 30 vteřin na reakci. Já si myslím, že situace v Rumunsku je velice ojedinělá a e, proto nevím, jestli stejná logika by platila pro všechny evropské státy. E, určitě ne pro můj. Je ale potřeba to podporovat. E, mají-li držet zbraně, pak to musí být legální. Pak je potřeba, aby zákony toto umožňovaly. To Děkuji, tímto jsme vyčerpali seznam řečníků a dostáváme se k postupu k HDI. Mám tady šest zájemců o slovo a dám příležitost všem. Paní Šojdrova na jednu minutu, prosím, máte slovo

amazony nebudu souhlasit s dohodou s mercosurem. děkuji. děkuji. Pan Botos má slovo, prosím. Thank you, chair. Děkuji, milí kolegové. Děkuji vám všem. Téměř všichni jste ve svých příspěvcích změňovali Rumunsko. Všichni jste řekli, že jak do, k ochráncům lesa, do, k útokům na ochránce lesa dochází téměř každodenně a každodenně misí hektary lesů. My zde v Evropě máme ekologické standardy, ale v některých zemích tyto standardy nejsou respektovány. Pane komisaři, i vy jste zmiňoval Rumunsko a já vám děkuji za to, že jste letos navštívil Bukurešť. Ale Ehm, některé národní politiky nechrání les, respektive ho nechrání efektivně. Vidíme, že se takto ztrácí i hodnotné ekosystémy a to má dopad i na život lidí. Celé generace lesů již zmizely a my neseme odpovědnost za to, abychom lesy chránili a předali je další generaci.

nyní pan Sintis na jednu minutu. Děkuji. Děkuji za slovo, pane předsedo. Rád bych požádal všechny poslance a poslankyně, především teda těch pár, které jsou, kteří jsou zde, aby se zasadili za ochranu eh, našich lesů v Evropské unii. Ano, ta, taková mafie, o které se zmínila kolegyně, existuje například i u nás v Chorvatsku za posledních 30 let nezávislosti. 50 tisíc čtverečních kilometrů našich lesů zmizely. Toto jsou statistická data. 10 čtverečních kilometrů bylo vykáceno ilegálně. To znamená, že zde máme zákonné kácení, nelegální kácení našich lesů v Chorvatsku. Čísla, o kterých jsem hovořila, to jsou pouze takové velice mm, slabé odhady neexistují žádné konkrétní plány v této oblasti, dochází k kácení těch nejkvalitnějších stromů, které jsou vyváženy poté do jiných zemí Evropské unie. Chorvatská odvětví neměla nikdy tolik problémů se získáváním dřeviny, jako v, mm, je tomu v současné době. Mnoho lidí bohužel ale si uvědomuje, že Chorvatsko samo není schopno reagovat na tento problém, bojovat proti těmto lesním mafím a proto bychom měli na evropském kontinentu my všichni eh, chránit naše lesy. Děkuji. Pan Pekarino, dvě minuty. You have the floor for one minute. Máte slovo na jednu minutu. Okay, thank you. Dobře, děkuji. takže nyní finsky několik slov. Tämä on tärkeä keskustelu Toto je velice důležitá rozprava, ale zároveň musíme připomínat našim lidem, že i v Evropské unii je mnoho zemí, kde biodiverzita, ochrana lesa je a vůbec udržitelný rozvoj lesu je možný. Finsko je právě takovým příkladem pro tyto země. My jsme chránili naše lesy, všechny standardy v tomto ohledu více než 440 tisíc čtverečních kilometrů lesa máme u nás ve Finsku. To je více než celé Dánsko. My se snažíme i ekonomicky chránit les, snažíme se, aby došlo k udržitelnému rozvoji. Máme zde udržitelné produkty, udržitelný přístup, čili vidíte, že je možné lesy chránit. Ale v Evropě a na celém světě samozřejmě nás čeká ještě hodně práce v oblasti ochrany našich lesů ale zároveň udržitelného využívání lesních zdrojů. Tyto dvě věci musí jít ruku v ruce. Eh, Děkuji a slovo má nyní pan Balas. Uh, Děkuji, pane předsedo. Nedávná vražda dvou lesních strážců v Rumunsku uh, ukazuje, jak je důležité bránit ochránce lesa uh, v Evropě. Víc než 160 ochránců přírody bylo zavražděno v roce 2018, další tisíce byly kriminalizovány v zemích jako Filipíny, Indie, Brazílie a Kolumbie. Potřebujeme efektivní evropskou legislativu, která by brala ohled na lidská práva a životní prostředí. A potřebujeme systém due diligence pro evropské firmy a instituce e, a e, aktéry, kteří pod, e, nabízejí zboží a služby na evropském trhu. Dobře jsme si uvědomovali, jak jsou eh, ničeny lesy v Brazílii momentálně, jaké tam probíhá odlesňování. A Evropská unie je spoluviníkem vzhledem k tomu, jaké uzavírá obchodní dohody. Mercosur eh, posílí eh, odlesňování a my bychom se neměli pouštět touto cestou. Ta dohoda nejen zničí drobné zemědělce v Evropě, ale bude dál ničit lesy. Tuhle dohodu bychom neměli podepisovat. Děkuji, tím jsme dospěli ke konci, ke HDI a na závěr má slovo pan komisař. Děkuji, děkuji za slovo, pane předsedo, vážení poslanci, poslankyně. Dnešní diskuze byla nesmírně důležitá. My všichni souhlasíme s tím, že musíme chránit a obnovit světové lesy a zároveň musíme bránit environmentální ochránce, kteří tak odvážně bojují za ochranu přírody. ochránci přírody samozřejmě jsou pro nás nezbytným spojencem v, i v propagaci environmentálních práv. Proto bych velice rád řekl, že je mi nesmírně líto, že Revy Bob a Radu Bolčoára ztratili své životy v tomto ohledu a rád bych vyslovil soustrast jejich rodinám. My se snažíme hodnotit potřeby dalších legislativních a regulačních opatření, ale měli bychom především nejprve efektivně implementovat stávající legislativu. Základní odpovědnost leží na bedrech národních orgánů. My musíme spolupracovat s členskými státy a zajistit implementaci a vynucování legislativy národní i evropské přímo na místě. V tomto kontextu bude Evropská komise nadále spolupracovat s národními orgány, včetně orgánů v Rumunsku, abychom zajistili úplnou implementaci a prosazování evropské legislativy. Děkuji. Děkuji, pane komisaři. Tímto Končí tato rozprava a dostáváme se k dalšímu bodu na pořadu jednání a to jsou rozpravy o případech vyrušování lidských práv, demokracie a právního státu. Podle článku 144 jednacího řádu. Nejdříve stav v oblasti svobod v Alžírsku. Na jednu minutu má slovo první autor, pan Glucksmann, prosím. Pane předsedo, milí kolegové, od té doby, co jsem poslanec, eh, už jsme hlasovali mnoho usnesení o různých tématech, o zemích, které jsou vzdálené, jako například Indonésie. Neřekli jsme ani jedno slovo, ani jedno slovo o skvělé revoluci, která proběhla právě na druhé straně Středozemního moře v Alžírsku. Ani jedno slovo podpory. Miliony Alžířanů Eh, vyšli do ulic v Alžíru a dalších alderských měsíců. Jsou tam již devět měsíců za demokracii, spravedlnost, důstojnost. Neříkáme tam nic o tom zatýkání, o těch násilnostech, o těch mučeních. Takže jsme komplici, když takto mlčíme. Nemůžeme takto dále se trvávat. Potřebujeme usnesení solidarity, o kterém budeme dnes hlasovat. To není vměšování, to je konec s velkou nespravedlností, se kterou chceme skoncovat. Musíme naukázat, že stojíme při alžírském lidu, jak se říká o nás. One, two, three, ať žije Alžírsko. Děkuji. A jako další autor usnesení má slovo pan Berg na jednu minutu. Pane předseno, vážená paní vysoká představitelko, v posledních měsících alžírská vláda násilně uzavřela minimálně osm protestantských eh, kostelů, ničila křesťanské a židovské hřbitovy a pronásledovala malé křesťanské obce. Zákon o rouhání, rouhání velice stěžuje situaci křesťanů, nemohou praktikovat své náboženství bez pronásledování. Alžírské únedy zatýkají eh, občany, kteří se nepostí během ramadánu a omezují práva menži, menšin. Toto tedy ukazuje, jak velice jsou křesťané v této zemi pro následování. Před stoletím eh, křesťané vytvářeli 20 obyvatel na Blízkém východě v severní Africe, dnes to je pouze 4 obyvatel. Momentálně se oficiálně vyšetří pro následování Kristů v Alžírsku. My bychom měli něco takového také zahájit. Měli bychom vidět, jak to vypadá s pronásledováním menšin na celém světě, kteří přechovávají židovsko-křesťanské dědictví. Je třeba, aby parlamentní nařízení 0603 bylo zrušeno, aby křesťané v Alžírsku mohli žít bez toho, aniž by se museli bát, že někdo bude zastrašovat, že jim působit násilí, protože praktikují své náboženství. Děkuji a nyní pan Van Dalen. Voorzitter, de overheid in Algerije heeft de afgelopen twee jaar haar ware... pane předsedající. V nedávných letech jsme viděli v Alžírsku mm, takovou velice ošklivou eh, tvář, která se zde objevuje, boj proti mm, náboženským menšinám, sedm protestantských eh, kostelů bylo zavřeno v posledním měsíci. 16. října v Tizibuzu došlo k útoku na jeden takový kostel, došlo tam ke zranění eh, modlících se a dokonce od června 2016 do roku 2018 asi 500 Ahmadinů bylo eh, persekvováno jenom kvůli své víře. A já si myslím, že bychom měli vyslat velice jasný signál. Zpráva eh, o SVČ o lidských právech jasně hovoří o tom, že v Alžírsku ještě stále přetrvává úsilí bránit svobodným demonstracím, bránit svobodě projevu. Svoboda vyznání je přece jedním ze základních lidských práv a jedním z komponentů těchto práv je možnost, aby se lidé scházeli k modlitbám eh, v kostelech i na jiných místech. To, co vidíme v Alžírsku v současné době a bohužel i v jiných eh, částech Blízkého východu je pošlapávání těchto práv. Pane předsedo, já mám dvě minuty. Takže proto bych rád požádal vysokou představitelku, aby velice jasně vyslala signál a aby jednala proti těmto neakceptovatelným krokům v Alžírsku. Tyto kostely, které byly zavřeny, musí být opětovně otevřeny a očekávám, že i zvláštní, zvláštní vyslanec pro svobodu vyznání bude zapojen do, té, do tohoto úsilí, protože to, co se tam děje, je jasné porušování všech práv. Děkuji. A není pan Geta rovněž eh, autor. Geta, Geta, Geta pane předsedo, ano. Já Představme si, že toto obrovské hnětí, který žíbe alžířském tak dlouho, mladí lidé odhodlaní, chtějí chránit důstojnost, právý stát a spravedlnost. Předpatme si, že toto hnutí by zvítězilo, to by bylo nádherné, to by bychom byli skutečně hrdí na Alžísko a znamenalo to zmobilizování veškeré této energie ku prospěchu z toho, aby se obnovil intermagrevský dialog, také ekonomická a ekonomická a kulturní spolupráce s Evropskou, Evropskou unii a také spolupráce se subsaharskou Afrikou. Já si myslím, že my všichni bychom si to přáli jak Magrebané, tak Evropané. A proto bychom měli přijmout toto usnesení, které odsuzuje to, ty absurdně netolerovatelné represe. Řekněme Alžířsku, eh, které nyní bojuje, že je podporujeme, že Evropa je s nimi. Děkuji panu Getovi a nyní má slovo pan Weimers. Děkuji, pane předsedo. Letos na podzim se hlasovalo o návrhu debatovat o zavírání kostelů a e, hlasovali liberálové zelení ze švédské delegace a další. Jakožto autor jsem velice rád, že můžeme dnes debatovat o této velice důležité otázce, ale všímám si, že pojem eh, svoboda náboženství byl škrtnut z názvu tohoto usnesení. Není to poprvé, kdy dochází k takovému to oslabování v tomto parlamentu a přichází to zleva, právě pokud jde o pronásledované přes křesťany. Při Připomíná mi to, jak sociální demokraté chtěli, aby eh, náboženství, aby eh, usnesení o vraždách islámského státu neobsahovalo eh, slovo pro neobsahovalo pro následování křesťanů. Dáváme Alžírsku přes miliardy švédských korun v období 2014 až 2020 a přitom alžírské úřady nijak nezintenzivnili eh, nebo zintenzivnili kampaň proti křesťanům. Křesťanské obce, křesťanské nadace se nemohou registrovat a proto nemají stavební povolení pro své kostely. Dochází k zavírání kostelů, což je eh, proti eh, rezolucím OSN, je to proti alžírské ústavě. Musíme zatlačit na eh, Alžírsko, aby změnilo svou politiku. Jak můžeme dosáhnout této změny? Děkuji za slovo. Děkuji. Pokračujeme eh, a nyní řečníci za jednotlivé politické skupiny. Nyní pan Mandl za EPP na jednu minutu, prosím. Děkuji, pane předsedo, milé kolegyně, milí kolegové. Den, před týdnem jsem měl příležitost ve své vlasti ve Vídni hovořit v rámci světové mírové konference, která byla eh, organizována v Rakousku eh, muslimy a byly tam zastoupeny i další náboženská společenství. Nyní tady se snažíme projevovat empatie a hovořit sebou, mezi sebou nastranicky s paní Irviny Jovev, Zelení, Renew, Europe, EPP, Eva Matej, z EPP. Říkám to proto, protože v Evropě evropské hodnoty které jsou univerzální, jsou skutečně žity. Lidská práva, individuální svobody, svoboda víry a vyznání se tady skutečně žijí. A protože to tady tak máme, nesebe odpovědnost za to, abychom jasně vyslovili se k věcem, které se odehrávají například v Alžírsku, kde já jsem eh, s nimi skontaktován a tam jsou lidé skutečně, kteří jsou zavíráni kvůli své víře. 14 kostelů bylo uzavřeno webové stránky byly zablokovány, protože jsou tam projevy svobodného mění. Musíme tedy se k tomu jasně vyjádřit. V prosinci budou v Alžírsku volby. Je třeba, aby alžírskí občané věděli, jak se mají rozhodnout. Předseda přerušuje. Nyní paní Arena za socialisty a demokraty. Děkuji. Již více než 9 měsíců alžírští občané v podstatě znam, eh, v post, velice demokratickým způsobem, velice odhodlaným způsobem, mírovým způsobem demonstrují. Skutečně bojují za základní práva. Alžírsko podepsalo mnoho mezinárodních smluv v tomto ohledu, jakož je Všeobecnou deklaraci lidských práv a Mezinárodní pak pokud je o politické a občan, politická a občanská práva. To znamená, že svoboda eh, demonstrovat je zaručena místní ústavou. Ovšem desítky osob jsou v současné době ve vězení pouze proto, že, mm, že mm, protestovali a média jsou zde utlačována, musí přestat mm, provádět své aktivity, jsou zde útoky na nevládní organizace. A my proto žádáme, aby místní orgány osvobodili všechny politické vězně a vězně svědomí lidská práva, základní práva, které, ke kterým se upsalo Alžírsko, musí být garantována především i svoboda projevu a demonstrování. My jsme přítelem Alžírska, ale především jsme přítelem Alžířanů a Alžířanek a právě proto musíme připomenout společné dohody, které jsme přijali v, v březnu 2017. Obě dvě strany se zde zavázaly k respektování základních práv, právního státu a lidských práv. Děkuji vám. Děkujeme. Na jednu minutu pan Benjon. Děkuji, pane předsedo. Demokratické protesty v Alžírsku patrně dosáhly svého účelu, když prezident Butiflika uh, odstoupil od rozhodnutí kandidovat po páté letos. Nicméně uh, lídři různých protestních hnutí byli v nedávné době zadrženi a vypadá to čím dál více jako vojenský režim. A byla by tragédie, kdyby Alžírsko promarnilo tuto příležitost změnit kurz a přidat se ke svým sousedům Maroku a Tunisku a stalo se otevřenější zemí vůči světu. Požaduji propuštění všech těchto vězňů a souhlasím s obavou kolegy o náboženskou svobodu. Až tyto volby nastanou, musí být spravedlivé a svobodné. A byl bych rád, kdyby Alžírsko otevřelo hranice vůči Maroku a Tunisku a utvořilo Magrebskou unii jakožto silného a efektivního partnera pro Evropskou unii, který by mohl pokračovat v ekonomickém rozvoji, který přinese prosperitu a mír magrebskému regionu. Děkuji a nyní za zelené paní Jenbu na jednu minutu. Děkuji, děkuji za slovo, milí kolegové. Zelení nepodpoří to, že zde hovoříme právě o této problematice Alžírska a to z následujících důvodů, protože Například e, jsou, e, je zde určité riziko politizování lidských práv, to, že dojde k degradování opozice v Alžírsku a těch, kteří protestují již 9 měsíců, tím, že by se podpořila taková retorika místního režimu, který tvrdí, že, se do toho zas, že do toho zasahují cizí země. My si myslíme, že potřebujeme mnohem více než pouze takové usnesení. My bychom, podle našeho názoru, jsou zde nedostatky a skutečně právě právě z tohoto důvodu eh, i přesto budeme hlasovat pro mm, toto usnesení, ale naše podpora Alžířanů by neměla, zastav, by neměla mm, přestat zde, ale měla by být založena na e, dohodu, kterou jsme podepsali v roce 2017. Vidíme zde samozřejmě mm, právo místního lidu manifestovat. Jsme nesmírně rádi a obdivujeme to, že tímto pacifickým způsobem demonstrují za svá práva. A samozřejmě musí to být místní lid, který rozhodne o své budoucnosti. Tahy al Ať žije Alžírsko. Děkuji. To, e, e, Děkuji. A nyní byla položena otázka, ale připomínám, že jsme nyní u řečníků za jednotlivé politické skupiny a tady není možnost klást otázky. A proto Také nebylo zapnuto elektronické zařízení. Ale až skončíme toto kolo vyjádření za politické skupiny, pak bude možné klást otázky. Nyní jde pan Kolár na jednu minutu. Pane předsedo, ti, kteří respektive to, co se odhrává v Alžírsku, samozřejmě nemůže nikoho nechat lhostejným. A to ze dvou důvodů. Ten první, ten se týká principu a ten druhý se týká reality. Principy je to, že všude, kde jsou svobody omezovány, musíme jednat a hájit zásady svobody. Realita, to jsou ty slzy, to utrpení, krev a ta, ta nešťastná situace, ve které se nacházejí a také samozřejmě skutečnost, že Alžírsko a Francie jsou propojeny historicky, ekonomicky, politicky, ale také citově. Pokud se lidem v Alžírsku nevede dobře, odcházejí z Alžírska a přicházejí do Francie do velice obtížných podmínek. A Francie už nemůže je, ne že by nechtěla, ale je prostě nemůže přijímat. Není sto. Proto bychom měli podpořit toto usnesení ve jménu svobody, ve jménu našich zásad a také ve jménu toho, že je to zásadně důležité. Děkuji. A nyní za EKR. Pan Juluisen. Děkuji vám, kolegové, dámy a pánové. Z Alžírska k nám přicházejí zprávy, které jsou pro nás všechny zdrojem ohromných obav. Nehovořím pouze o tom, jak bylo naloženo s demonstranty, ale konkrétně mi dělá velkou starost svoboda vyznání, která je v Alžírsku hrubě porušována. Policie uzavírá kostely a věřící byli násilně vyvedeni z těchto svatyní. Tento návrh usnesení a zejména odstavec 4 znamená, že Evropský parlament může vyslat silný signál alžírským orgánům a vysvětlit jim, že to, co se děje, je naprosto nepřijatelné. Především se postarejme o to, aby naše partnerství s Alžírskem v rámci Euromedu eh, nám dalo příležitost hovořit konkrétně o otázce svobody náboženství. Pane předsedo, jsem přesvědčen o tom, že paní vysoká představitelka využije svých kontaktů s alžírskými orgány a da, e, předá, jí, předá jim naše obavy o svobodu náboženství. Děkuji, paní Šojdrová, na jednu minutu. Milí kolegové, včera byla červená středa, toto je Mezinárodní den, který je věnován e, ochraně křesťanů. Na základě Human Watch listu Alžírsko je na 125. místě ze 150 zemí, které nejvíce persekují křesťany. Dokonce došlo tento týden k, pat, eh, k, z, eh, k uzavření 15 protestantských eh, za křesťanských kostelů na tito lidé na ně je neustále útočeno i v průběhu náboženský, provádění náboženských obřadů. My žádáme, aby okamžitě došlo k otevření těchto kostelů a aby křesťanské organizace byly povoleny. A zároveň bych chtěla, aby Evropská unie tlačila na místní orgány, aby zajistila svobodu náboženského vyznání, tak jak je to zakotveno v Alžírské ústavě. Děkuji vám za podporu, kterou vidím napříč politickým spektrem. Jsem za tuto podporu nesmírně ráda. Ještě jednou děkuji. Děkuji paní Rýs, vážený pane předseda, vážená paní vysoká představitelka. Řízký limit ustlačuje svobody. Je to. <clears throat> A to už od té doby, co vznikl Hirák, to je pokojné hnutí, které demonstruje, vychází do ulice nejenom Alžíru, ale i v celé zemi manifestují. Prezidentské volby 12. prosince, které takto stanovila armáda, což ještě ukazuje vlastně, jak to tam vypadá s těmi mocenskými poměry. Alžírský režim také podkopává práva studentů, novinářů, odborářů a také dělníků, kteří 10 měsíců demonstrují v ulicích a <clears throat> hm, Zejména tady mám na mysli těch 42 demonstrujících, které byly souzeni na 6 měsíců <clears throat> odnětí svobody, protože, anebo ti lidé, kteří mávali těmi berberskými vlajkami v alžírských ulicích a opět jsou nyní ve vězení. Takže toto usnesení odsuzuje autoritářské chování režimu. Jde nám o to, aby eh, alžírský lid byl nezávislý, byl svobodný, znamená mladí lidé, ti si to velice zaslouží. Ano, my požadujeme svobodu pro alžírský lid. Děkuji. Děkuji. A nyní pan Dreosto na jednu minutu. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, paní vysoká představitelko. Rád bych tady řekl, že z názvu usnesení bylo vypuštěno úsloví náboženská svoboda. Nechápu proč. Vždyť také hovoříme o prané a sledování náboženských menšin, zejména křesťanů. Já připomínám, že Alžírsko patří k těm vůbec nejnebezpečnějším zemím celosvětově, co se týče pronásledování křesťanů. Bylo zavřeno mnoho kostelů, věřící byli vyhnáni ven na ulici a zdáte, že, se, že nyní budou tlačeni k tomu, aby přestoupili k islámu, ale pro nás je svoboda vyznání základní právo každého jednotlivce. Bohužel v Alžírsku dochází čím dál tím více k útokům na náboženství, zejména na křesťanské. Připomínám, co řekl Benedikt XVI. Řekl, že sociální význam náboženství již není dostatečně uznáván. Proto je důležité, a to velice, nevypouštět z názvu usnesení náboženskou svobodu a neomezovat se pouze na politicky korektní pojmy. Děkuji. Děkuji, slovo má pan Buxade Bilalba. Pane předsedo, vážení kolegové, všem nám dělají starosti zprávy, které přicházejí z Alžírska o persekucích politických vůdců, o represi demonstrací, o svévolném zatýkání novinářů, ale především nám dělají starosti útoky na svobodu vyznání a svobodu náboženství a na křesťanské menšiny. Musíme postupovat opatrně u této záležitosti, protože Evropsk, Evrop, typickým vlastnostem Evropské unie patří eh, činit eh, neuvážená rozhodnutí, které potom vedou k výsledkům mnohem horším, než byl původní stav, jako tomu bylo v Libii. Na druhé straně eh, vidím, že v tomto parlamentu nás, nejsme zvoleni za to, abychom řešili problémy Alžírska, jsme zvoleni za to, abychom řešili problémy našich zemí. A proto mi dělá starosti to, že Alžírsko je jeden ze států, který nejméně spolupracuje v otázkách migrace, které kteři, kteří se ilegálně dostávají do Evropy a zejména do Španělska, kam putují masivně do Almerie, do Mursie nebo na Baleárské ostrovy. Evropská unie by měla mít schopnost vymáhat na třetích zemích eh, pravidla pro eh, repatriaci. Tohle je naprosto zásadní element migrační politiky. Děkuji. Nyní pan Rivière, prosím. Děkuji, děkuji za slovo. V podstatě vlastně 130 let v minulosti bylo Alžírsko zemí, kde vládla náboženská svoboda. 130 let zde židé, křesťané, musli, muslimové mohli opravdu mm, bez problému mm, vykonávat své vyznání, No všem bohužel víme, že v posledních 60 letech neustále dochází k útoku na menšiny náboženské, na židy, na křesťany. V podstatě došlo téměř k jejich vymizení z této země. Už jenom to, že máte Bibli ve své tašce, může znamenat, že zůstanete 50 let ve mm, vězení. Je to opravdu několik vlád, jedna po druhé, která neustále mm, dochází zde k útokům i dokonce na hřbitovy. Byla to země pluralitní, ovšem posledních 30 let vidíme, že se dostává čím dál tím do horšího totalitního režimu. Vidíme zde džihadisté, vidíme zde akty, ke kterým musíme vyjádřit velice jasný signál, aby nedocházelo k zneužívání této moci. Děkuji. Děkuji a nyní se dostáváme k podstupu ke HDI. Mám zde sedm přihlášek o slovo

Pane předsedo, paní Mogherini, samozřejmě máme důvody diskutovat o Alžírsku. Je to debata o vnější záležitosti. Tady Evropská unie pomocí diplomacie může podporovat lidská práva a demokracii v zemi, kde dochází k dlouholetým represím. Je potřeba říci ještě jednou, že v letech 57 až 62 platilo v Alžírsku evropské e, právo. E, přišla nezávislost a e, došlo k represím a to nyní končí preventivním zatýkáním a zatýkáním disidentů a oponentů v masivním měřítku jak se mohou vůbec konat volby. Pre, pre, prezident Buteflika tři, po 30 letech se konečně vzdal opětovné kandidatury na prezidentský úřad a e, Senát svolal volby na 4. července, poté na 12. srpna a potom 12. prosince. E, to jsou pokusy neustále potlačovat disent a Evropská unie by měla všemi diplomatickými prostředky obnovit e, normální stav a základní práva, aby demokracie a svoboda byly konečně realitou v Alžírsku. Děkuji, pan Morel, na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Má skupina nespolupodepsala toto usnesení, ale co jsem netíže, já ho podporuji. Podporuji jak duch, tak přímo tedy eh, <clears throat> to přesné znění. My bychom měli mít na straně nyní eh, alžírských demokratů, kteří bojují za základní svobody proti korupci a za sociální spravedlnost. A my nikdy tady jsme v parlamentu, tam se odhrává represe, tam mají pod, mm, po velké problémy novináři, zatýkají se studenti, demonstranti. A my nemůžeme mlčet. Já samozřejmě také lituji toho, jako někteří kolegové, že s tímto usnesením přicházíme až nyní. Měli jsme ho předložit již v lednu, kdy to hnutí ty začínalo a potřebovalo naši podporu. Ale také vím, že jsme samozřejmě, eh, Žízko prochází předvolební kampaní, tak, takže asi eh, ti, kdo jsou u vlády v Alžísku, budou instrumentalizovat naše usnesení, budou tvrdit, že to je zahraniční vněšování, Ale toto není vněšování. To je spíše naše podpora, neotřesitelná podpora alžírskému lidu, zejména mladým lidem, kteří chtějí mít důstojnost, chtějí žít eh, ve spravedlnosti a ve svobodě. A my bychom je měli dnes podpořit tím, že přijmeme usnesení. Děkuji. Děkuji. Pan pospíšil na jednu minutu

etnických a náboženských menšin nejen křesťanů a jasně musíme říkat že bohužel ten vývoj v alžírsku v poslední době je spíše negativní a odklání se od eh, evropských hodnot. děkuji. všichni musí odstoupit křičí desítky tisíc alžírských protestantů. Žádají, aby klíčoví představitelé Butaflikovy éry rezignovali předtím, než dojde k novým volbám v této zemi. Dvakrát týdně dochází k těmto protestům od rezignace Butifliku. Snaží se v posledních týdnech udržet toto momentum, toto hybnou silou. No, ovšem vidíme, že dochází k zatýkání těchto protestantů 18 měsíc, na 18 měsíců je zavírají do vězení a podobně. My žádáme, aby došlo k férovým prošetřením této situace a samozřejmě, že odsuzujeme všechny akty proti těmto míru milovným protestantům. My vidíme, že v, před každým hlasováním ovšem potřebujeme i transparentnost. Eh, z Without Borders hovoří o tom, eh, že v této situaci musíme být bdělí. Čtyři novináři eh, eh, z Letonda Algery byli postaveni mimo pracovní poměr, hm, dokonce jednoho hm, ostatní jenom proto byli zbaveni své funkce, že s nimi projevili solidaritu. My žádáme, aby v této zemi byla obnovena svoboda projevu a demokracie. Děkuji. Děkuji, pan Kelly. Eh, Děkuji, pane předsedo. Alžírsko je náš soused a potřebujeme s ním mít dobré vztahy. Zároveň ale eh, nám nesmí být lhostejné, co se tam v poslední době odehrává, zejména pokud jde o církve a kostely. To je velice důležité pro mě a pro mou frakci, protože my jsme křesťanští demokraté a musíme bránit křesťany obecně kdekoliv na světě. Nedává žádný smysl, aby byly v Alžírsku nyní zavírány kostely. Tohle je nespravedlivý systém, takže musíme zatlačit na Alžírsko, aby těchto kroků zanechalo. Co tyto církve dělají? Nic jiného, než že šíří lásku a rovnost v této zemi. Kromě toho nedává žádný smysl, že lidé nemají svobodu médií nebo občanské svobody obecně. I tady bychom měli eh, tlačit na to, aby v zemi proběhly svobodné volby. Děkuji, pan Folas, na jednu minutu. Um, je potřeba, aby um, křesťané mohli vě, uh, vykon, uh, praktikovat svobodně svou víru a uh, pak, když se potvrdí, co tu zaznělo, tak je to tak, že v Alžírsku skutečně není možné svobodně protestovat a já jakožto Kypsan jsem pro náboženskou svobodu. Většina círk, většina kostelů na obsazeném území Kypru byla přeměněna eh, a slouží nyní k jiným účelům. Takže když se něco podobného eh, děje v Alžírsku, tak eh, je také potřeba se ozvat. A nyní má slovo paní Mogherini za komisi. Děkuji, pane předsedo. Alžírsko není pouze sousední ne, zemí, je to zejména partner politický partner, ekonomický partner. Je to přátelská země pro mnoho evropských občanů, je to vlastně také rodina. Takže to není země jako každá jiná. Ne, je to země, která je nám velice blízká, je to země, která je naším přítelem. Alžírský lid. Já si myslím, že první pocit, který máme my všichni v Evropě, je vlastně pocit přátelství a blízkosti vůči alžírskému lidu. My respektujeme svrchovanost a autonomii Alžírska plně. To je velice důležité to tady takto znovu potvrdit zcela jasně. Je to na Alžízanech, pouze na nich, aby si rozhodli o budoucnosti své zemi. A právě z tohoto důvodu by měli být svobodní, měli by mít svobodu se vyjadřovat, měl mít veškeré záruky, které vyplývají z ústavy a z mezinárodních eh, dohod, které Alžírsko podepsalo. Je zde mnoho zásad a principů, kterým se, ke kterým se upsalo Alžírsko. Vy jste o tom hovořili. Máme zde samozřejmě Eh, ústavu místní, mezinárodní dohody, asociační dohodu, kterou má Alžírsko s Evropskou unii. Toto jsou principy, které zahrnují všechny základní svobody, včetně politických svobod, svobodu eh, vyjadřování, právo na mírové schromažďování, svobodu tisku, svobody, které zajišťuje Všeobecná deklarace lidských práv. Toto je základ naší dohody, naší, naší asociační dohody s Alžírskem. To znamená, že mm, všechny, všechny subjekty v současné situaci v Alžírsku musí mít možnost se těšit z těchto práv. Toto chceme vyslat, tento jasný signál, toto je signál, ale který my konzistentně neustále vysíláme vůči Alžírsku, našim partnerům, našim protěžkům za alžírskou stranu v posledních několika měsících a já jsem přesvědčena o tom, že i nový vysoký představitel pro zahraniční politiku a nová komise bude pokračovat ve vysílání stejného signálu směrem k Alžírsku. Ano, musíme, eh, musím dojít k určitému konsenzu, pokud jde o budoucnost v této zemi, v souladu s legitimními očekáváními místních lidí, mírově, demokraticky na základě principu, které Alžírsko podepsalo. Já jsem si jistá, že Evropská unie bude neustále podporovat všechny tyto subjekty na alžírské straně. Budeme k ní přistupovat jako k našim sousedům, přátelům. A samozřejmě jsem si jistá, že i váš Evropský parlament bude podporovat v tomto úsilí novou Evropskou komisi. Děkujeme. Děkuji. Tímto jsme dospěli ke konci naší rozpravy. Hlasovat se bude dnes. A dostáváme se k dalšímu bodu, a to je rozprava o Kubě, o případu Joseho Daniela Ferrery. Připomínám, že je možnost eh, se hlásit eh, o slovo v postupu Catch the Eye či o modrou kartu také elektronicky či klasickým způsobem. Jako první má slovo pan López Gil jako jeden z autorů. Todo. Mil torturas y tisíce eh, případů mučení a, eh, znásil, a, a, a mučení eh, a svázané ruce a nohy, celá plná komárů a studená ohrožení zápalem plic. Můj život je v ohrožení. Pokud něco neuděláte, umřu. Tato slova napsal José Daniel Ferrer v dopise, kterému se, které, který se mu podařilo propašovat z vězení své ženě. Jsou to slova, která žádají pomoc pro tohoto člověka, který už víc než deset let trpí eh, z rukou režimu kastrizmu za své eh, činy v oblasti lidských práv. Eh, případ pana Ferrera eh, je eh, jenom příklad. Je, jsou stovky dalších politických vězňů a vězňů svědomí, což je dobře zdokumentováno skupinou Cuban Prisoners Defenders. Mučení, násilí policie proti občanské společnosti, persekuce politických vězňů, arbitrární zatýkání a věznění aktivistů, novinářů a obránců lidských práv, to jsou trestné činy, které jsou na nezádenním pořádku na Kubě a páchají je kubánské úřady. Musíme oka- požadovat okamžité propuštění Joseho Daniela Ferrera a mnohých dalších, kteří trpí násilím v boji za svá lidská práva a to na základě dohodě o dialogu a politické spolupráci, který, kterou uzavřela Evropská unie s Kubou. Je to dohoda, která rozhodně nemá pozitivní dopad na eh, občany Kuby. Kromě toho eh, v, této usnesení, v tomto usnesení žádáme nového vysokého představitele, aby zohlednil pozici tohoto parlamentu v dialogu s kubánskými orgány a aby požadoval e, přístup našeho parlamentu na Kubu. Děkuji moc krát a slovo má pan Terč na jednu minutu. Děkuji moc krát, pane předsedo. Dnes budeme hlasovat o usnesení eh, o Kubě, o Chozem Danielu Ferrerovi, což je politický vězeň, jeden z mnoha politických vězňů, kteří jsou v jedné z nejkrutějších diktatur, které dnes existují. Je to nicméně diktatura, se kterou Evropská unie, zejména komise a parlament, zachází tak, jak si to tento stát nezaslouží. Bylo tomu tak u dial- smlouvě o dialogu a spolupráci, která byla podepsána navzdory všem hlasům, které připomínali, že ustupování diktatury, která sama nikdy neustupuje, která vždycky prohlašuje, že bude pokračovat v tom, co dělá, že bude dále jednotná strana a, a komunistická diktatura, tak tady se nedá očekávat žádná reálná změna. Eh, tak eh, my vlastně stvrzujeme tuto diktaturu naší spolupráci. Je to diktatura, která zahájila expanzivní snahy na celý eh, kontinent, momentálně působí ve Venezuele, eh, kde pomáhá také jedné z nejmonstróznějších diktatur, eh, která, která přinesla jedné z nejbohatších zemí Latinské Ameriky hlad, zoufalství a teror. Je to diktatura, která společně s Venezuelou destabilizuje demokracie, které momentálně existují v regionu. A proto já já doufám, že tento parlament eh, bude mít tu důstojnost a odhlasuje toto usnesení v zájmu svobody Ferrera a Kuby. Děkuji, pan Sanchez Amor, na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Socialistická frakce eh, by chtěla vyjádřit své znepokojení případem Ferrer. Požadujeme jeho okamžité propuštění z arbitrárního zadržení a jeho podmínky ve vězení nejsou eh, přijatelné. Nicméně eh, tento politování hodní případ porušování lidských práv bychom měli využít k tomu, abychom spochybnili naše současné vztahy s Kubou, která prožívala izolaci a nyní um, v podstatě um, tam působí evropské podniky. V rámci dialogu o lidských právech, kde máme možnost ovlivňovat tuto zemi, což je užitečné právě v případech, jako je tento případ Ferrera. Takže um, myslím si, že uh, takto bychom měli postupovat. Děkuji moc krát. A nyní pan Pineda, prosím, na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Pravice a extrémní pravice eh, pokračuje ve svých pozicích eh, na straně prezidenta Trumpa. Proto tady eh, proto tady posloucháme takové fantazie jako právě teď. Tady se zneužívá soudní proces, kde jsou všechny garance eh, proti eh, obžalovanému eh, z únosu a to a to i v době, kdy jeho žena byla těhotná v 36. týdnu. Kuba tady to, to, to je stát přátelů jako Kolumbie, Ekvádor a Chile. Teď probíhá státní převrat v Bolívii. Ale nenajdete nikde eh, snímky, jak kubánská policie utlačuje demonstranty tak, jak je to běžné v těchto zemích, které jsem právě jmenoval. Takže e, to obvinění, že se Kuba vměšuje do ostatních e, latinskoamerických států, to je zkrátka směšné. Jediné, co Kuba, působ, co Kuba dělá v ostatních státech, a nejenom v Latinské Americe, to je, že vysílá lékaře do zemí jako Irák, Sýrie a Libye. E, takže Evropská unie by měla podporovat vzájemné vztahy, protože... A řečník je přerušen. Děkuji, paní Charanzová, na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Jose Daniel Ferrer byl svévolně eh, zatčen a drž, je držen a mě, musí být okamžitě propuštěn. Tohle je debata o panu Ferrerovi, nicméně je spousta dalších případů hrubého porušování lidských práv, ke kterým stále dochází na Kubě. Pan Ferrer je jedním ze 127 politických vězňů, o kterých se momentálně ví. Jsou to vězni v zemi, která podepsala dohodu s Evropskou unii, jejímž ústředním prvkem je dodržování lidských práv a obrana demokracie. V roce 2017 tento parlament schválil dohodu s Kubou pod podmínkou, že tato dohoda přispěje ke zlepšení situace lidských práv všech Kubánců. A o dva roky později vidíme, že tyto podmínky nejsou plněny. Takže je na čase, aby Evropská unie se otevřeně vyjádřila v tom smyslu, že Kuba neplní dohodu a proto nemáme jiné možnosti, než podniknout kroky a to bezodkladně a v rámci eh, podmínek dohody. Děkuji a nyní dostanou slovo řečníci jménem frakcí eh, za EPP pan Zdechovský. Vážený pane předsedající, vážená paní vysoká představitelko Evropské unie, případ joseho daniela ferrera ukazuje na to že komunistická kuba se v životě nevypořádá ze zátěží svojí minulosti

Děkuji, pan Daniel Feder se momentálně nachází ve velice špatném zdravotním stavu a nemá přístup ke zdravotní péči od té doby, co byl v Římu zadržen. Je tedy jasnou obětí kubánských orgánů v důsledku své politické práce, kterou ale odvádí pokojným způsobem. A to není pouze on, asi 120 novinářů, aktivistů a disidentů jsou momentálně na kupě ve vězení. Například Armando Sosa Fortuny, to je nejdéle zadržovaný politický vězen na Kubě, zemřel ve vězení poté, co byl vězněn 43 let. Podle mezinárodních norm v oblasti lidskoprávní že Daniel Federer a veškerý další vězni mají právo na to znát, proč jsou zadržováni a také musí mít přístup ke spravedlivému procesu. Já tedy vyzývám kubánské orgány, aby respektovali mezinárodní právo, aby skončili s těmi neustálými útoky na osoby, které eh, provádějí svobodu vyjadřování. Proto je také důležité, aby kubánská vláda za, zaručovala svobodu združování, svobodu manifestování a svobodu projevu podle veškerých mezinárodních standardů, které jsou ve chartě OSN, ve veškerých mezinárodních dohodách, které Kuba podepsala. Paní vysoká představitelko, je tedy důležité, aby Kuba toto dodržovala v, v případě, že chce mít spolupráci s Evropskou unii, protože tam je jasně zachotveno, že taková země lidská práva dodržovat musí. Děkuji. A nyní pan Nard. Děkuji, pane předsedo. Eh, a vážená paní Mogherini, v roce 2016 Evropská unie uzavřela smlouvu s Kubou, která obsahovala zásadní eh, podmínku ohledně lidských práv a demokracii. Tento parlament v červenci 2017 v usnesení uložil podmínku pro své schválení a zavedl suspenzní klauzuly, že Kuba musí propustit politické vězně. Jose Daniel Ferrer to není nějaký špatný vtip, to je celá kategorie lidí, která ukazuje, že v Kubě se vůbec nic nezměnilo a že tam pokračuje totální reži- totalitní režim kastrovské dynastie. A chtěl bych připomenout, že E, kubánská ekonomika to nejsou jenom turistické destinace, ale že e, je to také celý politicko-vojenský komplex. Evropská unie nemůže dál zavírat oči před realitou. E, jestliže dáme, dáme přednost obchodu před etikou, tak buďme aspoň koherentní a zrušme ty články, které nejsme schopni plnit. Protože zkrátka takhle to je. Děkuji a za frakci ID pan Rajl. Milé kolegyně, milí kolegové, vůdce kumánského demokratického hnutí Jose Daniel Ferrera je ve vězení od 1. října bezprávně bez důvodu pravděpodobně mučen. A co dělá EU? Jenom přihlíží. To je pokrytecké. V obvodných případech v Nikaragu, v Iránu a v Kambodži v poslední době EU byla mnohem aktivnější a nyní pouze přihlížíme. Zdá se tedy, že lidská práva socialistických diktaturách, eh, kde můžeme ještě něco vydělat, nejsou až tak důležitá. Tady totiž se zdá, že o to jde eh, něco si vydělat, zejména španělská ekonomika je již největším partnerem té socialistické diktatury na Kubě. A také samozřejmě veškeré ty hotely a eh, turistické firmy, hotely, které jsou uzavřeny pro Kubánce, ti tam ani nemohou dovnitř. S tím musíme skoncovat. Veškerá ten turistický průmysl ten totiž podléhá Ministerstvu pro revoluční boj, bojové síly. To je třeba si uvědomit. Lidská práva se musí ovšem dodržovat všude, i v socialistických diktaturách. Nikolau Alavanos. Με ψήφισμα να ηρωποιήσετε. Είναι επικεφαλής της αποκαλούμενης... Děkuji. Jose Daniel Ferrera, věnujeme mu usnesení je to vůdce opozičního vlasteneckého svazu Kuby. Byl zadržen kubánskými orgány poté, co údajně byl ostatní občany. On sám je ovšem týrán, rozšiřují se o něm lži a z pachatelů se dělají oběti a opačně. A USA a EU to podporují. Tímto způsobem oni tedy zasahují proti Kubě a proti kubánskému lidu. My jsme proti takovéto politice, která vždy EU, která vždy aktivistům poskytuje pouze selektivní ochranu a selektivně přichází, se, přistupuje k stížnostem na lidská práva, tak, aby se mohly chránit monopoly, zejména v zemích, kde třeba nejsou vlády, které by vyhovovaly EU. Děkuji co jsme dospěli ke konci rozpravy a nyní postup ke čtí Mám zde čtyři zájemce o slovo. Časově jsme na tom dobře, takže poskytnu

Děkuji. Jako kolega President. Děkuji paní předsedající. Kuba je úžasný příklad toho, co je možné proti všem předpokladům. Agresiv, to, jak bojovali proti agresivní síle v minulosti, to, že dokonce ale i zavraždili svého vůdce a to, že lid tam žije v chudobě. Čili vidíme, že například i CIA režim zasahoval nesmírně do této země od roku 60. Tam byla obrovská kampaň ze strany Spojených států Vidíme, mm, jakým způsobem docházelo ale i k podpoře zároveň eh, Kuby, tak aby v podstatě mm, a určitých sil, které, které se snažili vyhladovět místní obyvatele a svrhnout místní vládu. Pan Ferrero mm, byl obviněn z určitých um, záležitostí. E, podle informací je to e, skutečně pravicový aktivista. Nejde ale o samotnou situaci na Kubě, jde o další sankce, které by zabránily normalizaci vztahů mezi Kubou a Spojenými státy americkými. Děkujeme. Děkuji, pan Pereira. Paní kolegyně Pereira. Děkuji, paní předsedkyně. Toto usnesení eh, tady vidíme, že tam jsou fakta, která nejsou správná je to podlitování hodné, že vznikl takovýto text. Je to v podstatě vměšování do vnitřních záležitostí Kuby a vnitřižování rozhodnutí kubánského národa, což je jasně porušování mezinárodního práva a veškerých umluv OSN. Je to další krok pro spochybnění veškerých pokroků, ke kterým došlo v rámci normalizace našich vztahů při podpisu dohody o politickém dialogu a spolupráci mezi Kubou a EU a ratifikací této dohody členskými státy. Tady je dokonce dokonce i možnost tuto dohodu pozastavit. Usnesení, myslím, jasně ukazuje, jak je tady ten zločinecký blok, který neustále útočí na Kubu, což bude mít ale závažné dopady. A v usnesení se ale ovšem nehovoří o tom velkém ekonomickém a sociálním a kulturálním pokroku, kterého Kuba dosáhla. Ani se tady nehovoří o tom, čeho Kuba dosáhla například v oblasti zdravotnictví a jak je tady se mezinárodně solidární navzdory blokádě, které trpí. Děkuji a další bude mít slovo paní Dali. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, já bych se chtěla postavit proti obsahu eh, tohoto skandálního usnesení. Jeho eh, cílem je podkopat kubánskou vládu a izolovat ji a její občany. A to na popud Spojených států v době, kdy vzrůstá nepřátelství vůči této úžasné zemi a jejím neuvěřitelně odolným obyvatelům. Obsah tohoto usnesení je prokazatelně lživý a José Daniel Ferrer je odsouzený násilník, který čeká na soud za násilný trestný čin. A eh, Navzdory Spojeným státům jsou jeho práva respektována. A ti z vás, kteří jsou pro americký intervencionalismus a kteří podporují nevolené loutky ve Venezuele a Bolívii, tak těm bych chtěla říci, že Kuba posílá lékařské týmy do ostatních zemí a to jsou ty jejich intervence. Takže já se skláním před úžasnou, úžasným úsilím kubánské vlády a myslím si, že ta vytrvá navzdory tomuto usnesení. Děkuji a tím jsme u konce debaty. Slovo má paní komisařka Mogherini, prosím. Jose Daniel Ferreira, který vede Union Patriotica de Cuba, byl zadržen 1. října v Santiago de Cuba ve svém domě a je zadržován od tohoto dne návštěvy byly omezeny i z jeho mm, rodinných příslušníků, jeho zdraví se zhoršuje. My jsme poukázali na tento konkrétní případ a nejenom tento případ eh, s kubánskými orgány v Bruselu, ale i v Havaně. I na nedávném jednání eh, vedoucích delegací, ministrů zahraničních věcí jsme 6. listopadu rovněž eh, přednesli naše obavy a mm, den po tomto zásahu jeho rodina, včetně třech dětí, měla možnost ho navštívit. Ráda bych zdůraznila, že jsme, a to jsme mm, říkali již několikrát, že chceme, aby Kuba respektovala základní práva a lidskou důstojnost všech svých občanů, včetně práva na spravedlivý proces. My jsme nikdy nezavírali oči před podobnými případy, jako je případ pana Ferrery, s všemi našimi členskými státy, koordinovaným způsobem, proaktivním způsobem. Naše angažovanost v tomto ohledu, pokud jde o dialog s Kubou, je otevřený, nejsou zde žádná tabu, hovoříme o všech záležitostech v oblasti lidských práv a kdykoliv máme možnost to dělat, bohužel často se snažíme s Kubou jednat, ne protože si ve všem rozumíme, ale právě proto, že si nerozumíme ve všech záležitostech, to je jasné. Ráda bych řekla, že jsem nesmírně hrdá na to, že jsme zahájili novou kapitolu v rámci našeho mandátu, v rámci vztahu s Kubou na základě plné podpory všech našich členských států. To bych ráda zdůraznila. Nikdo není z toho vyňat bez ohledu na politické vedení. Jsem nesmírně hrdá na to, že zde máme politický dialog, dohodu o spolupráci, i protože <clears throat> lidská práva jsou součástí, základní součástí těchto dohod. Jsem velice ráda, že došlo k tomuto kritickému zaangažování s kubánským vedením, což posiluje naši spolupráci a zároveň otevřeně reaguje na ty oblasti, ve kterých spolu nesouhlasíme a něco v tom udělat. První oficiální dialog s Kubou se právě věnoval lidským právům, protože respekt pro základní práva a občanskou společnost je pro nás zásadní. Je to pro nás zásadní i proto, že pouze když budeme plně respektovat prostor pro občanskou společnost a lidská práva, že může samozřejmě následovat i udržitelný ekonomický rozvoj. Pouze prostřednictvím kritické zaangažovanosti a naší otevřenosti s Kubou můžeme pomoci této zemi v rámci modernizačního úsilí. A toto je jeden sílu naší dohody. Chceme jim pomáhat v jejich reformách politického i ekonomického charakteru. Chceme, aby budovala svou ekonomiku na solidnějších základech a pomoci Kubáncům vybudovat zemi, kde se těší stejným právům a stejným povinnostem všichni občané. Děkuji. Děkujeme. Tímto uzavírám tento bod na pořadě jednání a dříve, než se dostaneme k rozpravě o Haiti, ráda bych ještě oznámila, že předseda frakce EPP eh, dostal základní návrhy na změny. Pan Dan Štefan Motriano nahradí ve výboru Envy pana Christiana Silviu Busoje. Pan Kristian Silviu Busoj nahradí pana Adina, jo, paní Adinu Jovanu Valean ve výboru ITRE a tato rozhodnutí vstupují v platnost v den tohoto oznámení. Jsou tedy již platné do budoucnosti. Dostáváme se k dalšímu eh, tématu, k další rozpravě, to je Haiti. Ještě jednou připomínám, že vaše žádosti o kečtí a modré karty můžete předkládat jak klasickou cestou, či prostřednictvím elektronického systému. Tímto zahajuji naši rozpravu a jako první má slovo pan kolega Zdechovský, jakožto spoluautor, prosím. Vážená paní vysoká komisařko,

Děkuji vám a nyní má slovo další autor stanoviska, pan kolega Urta Sun na jednu minutu. Děkuji moc krát. Haiti je jedním z velkých zapomenutých problémů v našich debatách. Je to naprosto nerozvinutá chuba, chudá země, kde nefungují instituce a to, co se děje v posledních dnech, nás nutí odsoudit násilí, odsoudit represe. Já mám samozřejmě vážné pochybnosti, že současný prezident Mois, kterého demonstranti obvinují z korupce, bude vhodným člověkem, který pozvedne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 a který dosáhne určitého znormálnění poměru. Nicméně bez pochyby Evropská unie musí používat nástroje spolupráce eh, s touto zemí a je zjevné, že vzhledem k institucionálním potížím eh, podpora spolupráce a rozvoje bude nesmírně těžká a proto je potřeba eh, posílit tyto instituce a usnadnit národní dialog. A pak bych ještě chtěl připomenout paní vysoké představitelce, chtěl bych jí poděkovat za posledních pět let její neunavné práce, kterou za tuto dobu odvedla. Děkuji moc krát. Nyní má slovo pan Čarnecký, prosím, na jednu minutu. Děkuji za slovo. Já bych rovněž eh, začal tím, že poděkuji paní vysoké představitelce za spolupráci v posledních pěti letech s Evropským parlamentem, se mnou osobně především pokud jde o, výcho, pokud jde o východní partnerství. Myslím si, že to byla práce velice efektivní a účinná. A nyní k Haiti. To je, dámy a pánové, jedna z nejchudších zemí na celém světě. Dále je to země, která trpí rovněž i přírodními pohromami. Evropská unie a celý svět se snaží humanitárně pomoci pomáhat této zemi. Ovšem, ta pomoc bohužel není často kontrolována, není monitorována a velice často se nedostane k těm nejpotřebnějším. Právě proto bychom měli velice bedlivě monitorovat tuto situaci a kam tyto prostředky konkrétně jdou. Já jsem z Polska. Naši vojáci rovněž působili v Haiti a to je, myslím si, i důvod například i pro mou zemi, abychom se touto konkrétní problematikou zabývali. Děkuji. Děkuji kolegovi a jako další vystoupí za autory pan Zurino na jednu minutu. Vážená paní vysoká představitelkou, já bych vám nejdříve chtěl poděkovat za vynikající mandát, který máte za sebou. Politická a sociální situace na Haiti je neúnosná. Protesty na ulicích jsou oprávněný signál revolty proti netransparentní zprávu a proti nepřijatelným praktikám, které vedou k vykořišťování a chudobě. Eh, a také to vede k nejisté situaci a k závažnému zhoršení životních podmínek většiny populace. EU se zavážela, že bude spolupracovat s haitským lidem proto, aby se postupně země stabilizovala, aby se rozvíjela demokracie. Tento závazek bychom měli potvrdit a mm, učinit ho trvalým. Naše usnesení samozřejmě odsuzuje e, násilné potlačování svobody projevu na Haiti. Je nezbytné, aby mezinárodní organizace posílily svou humanitární pomoc v situaci hluboké krizi. Ale tato pomoc bude mít potřebný dopad pouze v případě, kdy haitské autority i hned zajistí a zaručí obnovení právního státu, svobody projevu a také svobody projevu a budou respektovat lidská práva a oprávněné požadavky obyvatel. Děkuji kolegovi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 Děkuji, paní předsedající. Haiti je nejchudší stát v Americe, který byl eh, obětí politiky úspornosti mezinárodních organizací. Je to země obrovsky zadlužená a je tam vládnoucí vrstva, která zneužívá peníze na sociální projekty. Následkem eh, populace je odsouzená k chudobě. Eh, takže to je další eh, eh, výsledek kapitalismu. Miliony eh, hajťanů vycházejí do ulic, požadují demisi prezidenta a konec neoliberálních politik. A jsou vražděni policií, která je také obvinována z vazeb na ozbrojené skupiny, které jsou odpovědné za masakry a případy sexuálního násilí. A to všechno za mlčení mezinárodního společenství. Odsuzujeme represe haitských obyvatel a mlčení mezinárodních organizací a také po požadujeme konec politik úspornosti a neoliberalismu a také odpuštění dluhu, aby hajťané mohli žít v budoucnu v důstojnosti. Paní Mogherini, eh, já doufám, že, vás nebudem, že, že se nám po vás nebude muset stýskat v příštím legislativním období. Děkuji moc krát, pane kolego. Tím jsme, nebo uzavřeme eh, paní Jovevou eh, skupinu autorů stanoviska. Děkuji za slovo. Haiti je jednou z nejchudších zemí celého světa. Trpí ekonomickou nevyvážeností, trpí chudobou, trpí násilím, stigmatizací, dokonce i moderními formami otroctví, otroctví dětí a bohužel i přírodními katastrofami. Haiti se potýká s obrovskou humanitární katastrofy, je zde obrovský chaos, vidíme zde barikády protestantů, vidíme zde výpadky elektřiny, nemožnost přístupu k pomoci, ke zdravotní péči. Je to opravdu situace, která se eskaluje, lidé nemají přístup k základnímu vzdělání, k potravinám. Já žádám všechny strany na Haiti, zastavit toto násilí a zároveň všechny příčiny, které vedou k utrpení místního lidu, aby došlo zároveň k ukončení vraždění novinářů. Evropská unie musí pomáhat konkrétním způsobem a specificky. Děkuji, pokračujeme kolegou Kelly za EPP. Prosím, máte slovo jedna minuta. Děkuji za slovo. Je mi to líto, ale Haiti možná bychom mohli říci, že je opravdu jakýmsi téměř nemorálním státem eh, na světě korupce, mm, žádná vláda, žádný parlament, harassment, pronásledování, agrese proti novinářům, vraždy, znásilňování, diskriminace žen, LGBT i lidé nemají žádná práva, dětská pornografie, incest, um, odepírání občanských práv, občanství, násilí páchané na starších občanech. No a možná především to, že děti tam nemohou chodit do školy. Pokud je jedna věc, kterou bychom se mohli snažit udělat a tlačit na místní vládu, je, aby mladým lidem dala alespoň šanci chodit do školy, protože žádný pokrok bez vzdělání neexistuje. Děkuji vám. Děkuji a nyní má slovo paní kolegyně Jill za eh, socialisty a demokraty. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Vysoká představitelko, my už jsme slyšeli, že Haiti je země, která je na pokraji propasti ekonomický. Ekonomická situace vedla k protestům, desítky lidí byly zavražděny, asi 20, let, 20 lidí zavražděly bezpečnostní složky, mnoho dalších bylo zraněno, násilí, které vedlo k tomu, že děti nechodí do školy, lidé nemají možnost um, přístupu k potravinám, pitné vodě, um, léčivům Ehm, to, to skutečně znamená obrovské výpadky v elektřině, dodávkách, neschopnost dostat se k potřebným. Evropská unie musí hrát skutečnou roli a nalézt smysluplné, inkluzivní řešení stávající situace především reagovat na obrovskou rozsáhlou korupci. Je to náš partner v rámci AKP zemí a jejich udržitelný rozvoj je pro nás zásadní, pokud jsme opravdu seriózní v boji proti klimatickým změnám, korupci a chaosu v této zemi. Vysoká představitelko, jaké páky využíváte jelikož zde máme stovky miliard er, eur v rámci EDF, abyste tlačila na politické řešení a zlepšila tuto situaci, aby lidé na Haiti netrpěli a na závěr bych vám ráda popřála vše dobré do vašeho dalšího profesionálního života. Děkuji za vše, co jste pro nás udělala. Děkuji. Děkuji a nyní bude mít slovo paní kolegyně Rodriguez Ramos za frakci Renew Europe. Na Haiti trvale panuje humanitární krize. Je to země, která se zotavila po velké přírodní katastrofě a teď prochází další eh, hygienickou i politickou krizí. Eh, je to jedna z nejchudších zemí na světě, kde převládá chudoba, eh, nerovnost, nejistota a bohužel také korupce. Ještě 38 tisíc obyvatel je potom zemětřesení bez střechy nad hlavou. A teď v září vypukla násilná krize, která je velice znepokojivá a to právě z důvodu protestů společnosti eh, proti eh, vládě a proti nedostatku ubytování. Je to situace, kdy zemřela více, zemřelo více než 40 lidí, byli zavražděni tři novináři, kteří podávali zprávy o těchto protestech a my musíme požadovat ukončení těchto násilností a musíme požadovat politické východisko v podobě spravedlivých a svobodných voleb a musíme poskytovat humanitární pomoc do této země, kde 40 obyvatelstva zemědělstva závisí na mezinárodní potravinové pomoci. Děkuji za slovo a přeju hodně štěstí, paní komisařko. Děkuji moc krát a pokračujeme. Slovo má paní Adinolfi za nezařazené. Děkuji, pane, děkuji paní předsedkyně, milé kolegyně a milí kolegové. Korupce, násilí, chudoba utvářejí charakter Heidi. Téměř se jí staly normalitou. Lidská práva jsou každodenně pošlapávána před našima očima, ale my nemůžeme již nadále pouze přihlížet. Na Haiti existuje otroctví. Tisíce dětí se prodává bohatým rodinám, kde tyto děti pak pracují jakožto služebníci v domácnosti. Není tam žernová rovnost, není tam právo na přerušení těhotenství. Na Haiti se neustále demonstruje, ale mnoho demonstrantů se již domů nevrátí. Podle údajů komisaře OSN pro lidská práva během demonstrací zeměřil 1042 osob a řady dalších byly zraněny. Dnes jsme vyslechli již eh, mnohé k situaci na Haiti. Proč to takto necháváme? Proč nic neděláme, paní komisařko? Na to bych se vás chtěl zeptat. Já si vážím vaší práce a přeji vám vše nejlepší do budoucna. Děkuji. Děkujeme mnohokrát. Eh, protože nevidím pana Kastalda v plenárním sále. Aha, zrovna přichází. Tak prosím, ale svižně, svižně, čekáme na vás. Take Mike? Zapněte si nějaký mikrofon a pojďme na to. You can use every mic you want. Kterýkoliv mikrofon, prosím vás. Ano, kterýkoliv, ale rychle. Já se moc omlouvám. Chcete, abychom pokračovali s Catch the Eye? Ano, tak dobře. Tím pádem tedy kolegové v rámci spontánních žádostí o slovo a začneme panem kolegou z EPP, pan Pasařil.

Děkujeme mnohokrát. Jako další kolegyně Šuchodaru a potom dostane slovo pan Kastaldo tedy. Prosím, eh, pane kolego, máte slovo. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Chtěl bych poblahopřát paní Mogherini. Během svého období hasila spoustu požárů a snažila se je i uhasit řešila porušování lidských práv. Doufám, že na té cestě se trvá. Ale je na čase, aby i tento parlament, tedy my, europoslanci, které si Evropané zvolili, abychom našli nějaký mezinárodní transparentní způsob, jak dohlížet na lidská práva a jak přivést ty, kteří tato práva porušují, ke spravedlnosti. 21. století je stoletím lidských práv a věřím, že se nám společně podaří najít řešení. Děkuji vám a přeji mnoho štěstí. Děkuji a teď tedy pan kolega Kastaldo na jednu minutu máte slovo. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedající, a děkuji vám za vaše pochopení. Po eh, demisi prezidenta v červenci zažívá haitský lid eh, úplnou dekompozici svých práv. Je tam strašná finanční situace, Mezinárodní měnový fond se té zemi snaží pomoct. Nicméně stát je devastován. Je tam velký problém se získáváním základních paliv kvůli embargu. Lidé se snaží vyjednávat s Venezuelou. Eh, haitský lid je tím pádem jedním z nejchudších lidů na světě. Zároveň se zde snažíme zavést určitá opatření pro ochranu těch nejzranitelnějších. Je potřeba pamatovat na to, že nesmíme haitský lid opustit, nesmíme opustit tu cestu liberální politiky, která je tam přijímána.

a paní vysoké představitelce bych chtěl popřát všechno dobré do jejího dalšího působení a poděkovat jí za její službu zde v evropské unii. děkuji. děkuji a teď eh, ještě eh, než eh, paní vysoké představitelce dám slovo ještě kolegyně Borce Sade. Děkuji, paní předsedající. Dva měsíce eh, je Haiti pohlceno protestem eh, spuštěným eh, nedostatkem jídla a mm, násilnou kampaní, která se obratila proti prezidenta podle, proti prezidentovi podle čísel OSN alespoň 42 lidí přišlo o život a desítky se, byly zraněny během těch mezivládních protivládních protestů. Je to země eh, křehká, křehký stát, eh, který je eh, plný nerovna, nerovnosti a korupce. Více než jeden ze tří hajťanů potřebuje potravenou pomoc, co znamená, že tam miliony lidí hladoví, ale humanitární organizace nemohou jim snadno poskytovat pomoc. Je třeba, aby EU spolupracovala s haitskými úřady, aby, poskyto, aby mohla poskytovat humanitární humanitární pomoc. Další násilný akt eh, který se zde eh, objevil, jsou, eh, je násilí proti ženám ve státních vězeních, kde jsou ženy zadržovány ve stejných celách jako muži a jsou předmětem znásilňování. My tady máme den v ukončení násilí na, v ženách nebo genderového násilí, tak připomeňme si to i tady v tomto koutě světa. Děkuji a nyní k závěrem rozpravy má slovo paní Mogherini. Máte slovo, paní komisařko. Nejchudší země mm, Americe je paralizována krizí, která je politická, sociální, ekonomická. Velké části populace protestují proti způsobu řízení země, především proti korupci a Eh, špatnému eh, managementu, které se týkají vysokých představitelů. Mladí aktivisté, eh, farmáři, prodavači se připojili k protestům po letech krize, nyní čelí země i ústavní krizi. Nemá vládu, nemá parlament. Protesty začaly, to už jste někteří uvedli, že nebyl byl nedostatek paliva v létě, které paralizovalo zemi, Eh, podniky, nemocnice, instituce jsou zavírány, doprava je velmi obtížná, včetně humanitární pomoci a země v podstatě se zastavila. Politické postoje jsou radikálnější, humanitární krize se zhoršuje a gangové násilí také stoupá. My eh, pečlivě sledujeme tuto krizi, eh, koordinujeme to s klíčovými skupinami také vyzývám um, příslušné orgány k vyšetření těchto událostí. Musí, je nutno zabránit násilí za všech okolností. Toto eh, je stanovisko 28 členských zemí. Také vyzýváme všechny aktéry, aby se podíleli na národním dialogu, hledání konsensuálních řešení stávající krize a její humanitární politické dimenze. Dovolte, abych připomněla, že Evropská unie koordinuje i s jinými dárci, aby poskytla pomoc, protože humanitární situace je dramatická. Je to neudržitelná situace, eh, politický proces, který může, eh, jenom politický proces může vytvořit podmínky, aby mezinárodní komunita eh, podpořila dlouhodobý země. Dovolte mi zakončit tento projev v mé mateřštině eh, zde v této eh, sněmovně. Chtěla bych poděkovat za skvělou spolupráci během minulých pěti let. Začátek nového parlamentního mandátu v posledních několika měsících eh, byl skvělý a skvělí byli i kolegové, kteří seděli v těchto lavicích předchozích čtyři a půl roku. Vždy jsem přisuzovala roli parlamentní diplomace obrovskou roli. Řekla bych, že role Evropského parlamentu naprosto zásadní, nejen pro evropskou demokracii, ale také pro naši práci, pro mír, pro bezpečnost a pro vnější politiku založenou na spolupráci po celém světě, zejména ve světě tak, jak vypadá dnes. Chtěla bych z celého srdce poděkovat všem europoslancům, Děkuji panu předsedovi, všem místopředsedům, všem politickým frakcím, zejména oběma výborům, se kterými jsem měla to velké potěšení spolupracovat, tedy výbor, výboru AFET, který mě vždy podporoval a to zásadním způsobem ve, v celých těchto pěti uplynulých letech. Děkuji vám. Děkujeme vám, paní Mogherini. Já si myslím, že i jménem celého parlamentu mohu říci, že Eh, vám i my děkujeme za spolupráci s námi a děkujeme vám i jménem jednotlivých výborů. Děkujeme vám za vaše nasazení pro evropskou myšlenku, děkujeme vám za spolupráci v rámci všech multilaterálních institucí. Srdečně vám děkujeme za odvedenou práci a za vášeň, kterou jste v ní ukázala. Zum Abschluss rozpravy eh, bylo podáno šest návrhů usnesení, které jsou na webových stránkách parlamentu. Eh, tím je debata uzavřena a já přerušuji zasedání až do hlasování v 11 hodin 30. Děkuji.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 Vážené poslankyně a poslanci, usaďte se prosím, abychom mohli přistoupit k hlasování. Máme před sebou eh, dlouhé hlasování, takže prosím, usaďte se. Dear members. Vážené poslankyně a poslanci, vítejte. Eh, vítám 500 eh, milion, zástupce 500 milionů evropských občanů eh, na zasedání. Nejdříve oznámení. Podle článku 53 nařízení Evropské unie 2018 1720 5 Evropského parlamentu a rady z 23. října 2018. Konference předsedů na svém eh, zasedání 28. listopadu 2019 po jednání výboru Libe schválila eh, společné jmenování parlamentem a radou eh, pana Vojčecha a Rafala Věvjurovského jako inspektora ochrany údajů evropského. Eh, předseda podepíše rozhodnutí o jmenování společně s úřadujícím předsedou rady. Dobrá, a nyní eh, můžeme přistoupit k eh, našemu plenárnímu programu. Pane Webře, máte procedurální připomínku? President, uh, Vážená paní předsedající, vážení poslanci, eh, Evropská unie nemůže zůstat eh, mlčet eh, vzhledem k tomu, co se děje v současné době v Maltě při vyšetřování vraždy novinářky Daphne Caruana Galicia. Určitě tak nemůže zůstat tento parlament, kde eh, místnost pro tiskové konference nese její jméno. V současné, tento týden eh, tři ministři eh, ve vládě premiéra Muskata rezignovali vzhledem k vývoji v této věci. Všichni byli zapojeni do vyšetřování už předtím, než Daphne Caruana Galicia byla zabita. Nicméně premiér Muskat je chránil celou dobu a hájil je opakovaně zatímco by jinak měli být odhaleni. Situace eh, na Maltě má důsledky pro celý evropský projekt. Já myslím, že tento parlament eh, musí nyní ukázat eh, více než kdykoliv předtím na malské úřady, a na to, že zabití eh, v eh, novináře s jasnými politickými vazbami musí mít politické důsledky. Eh, my jsme vždy byli proto, aby parlament vždycky hájil vládu zákona a svobodu tisku a řekli jsme to vůči několika státům v Evropě a dnes toto musíme adresovat Maltě. Pozvedněme dnes svůj hlas společně. Irache Garcia Perez, it's your floor. Irache Garcia Perez, prosím. Gracias, presidenta. El... Děkuji, eh, paní předsedkyně. Socialisté a demokraté zůstávají a vždycky budou, vždycky zůstanou na straně eh, právního státu. aniž by si eh, vybírali eh, podle toho, komu eh, to zrovna přijde vhod. Právo funguje, pokud podezřelí jsou pozatýkáni a pokud jsou vyšetřováni. A to se stalo minulý týden na Maltě. Podezřelý byl zatčen a byla zahájena právní byly podniknuty právní kroky. Eh, náš parlament musí respektovat právní procesy a nesmí do nich zasahovat. Chci deklarovat, že my jsme vždy byli na straně eh, pravdy a spravedlnosti. Další by měli mít, nebo ostatní by měli eh, pamatovat na to, že nelze si vybírat, když se vám zrovna hodí být na straně vlády zákona. Ne, utichnu Možná, že jsou tady eh, někteří, eh, kteří si myslí, eh, že je nevhodné tohle vysvětlovat, ale prostě nevybíráte si právní stát, když se vám zrovna hodí, musíte být na jeho straně a my všichni jsme odpovědní za to, co říkáme dnes a, a jste řekli, dnes jste dali jednu věc najevo. Já věřím, že v nadcházejících pěti letech budete vždycky na straně vlády zákona, ať to může být odkudkoliv, eh, z jakékoliv eh, zemi a jakákoliv strana tam bude vládnout. A nyní eh, přistupme k hlasování. Prosím, zastupte si hlasovat hlasovací kartičky a buďte připraveni. A opět procedurální připomínka. Eh, paní předsedající, já bych akorát dal rád najevo, že je podstatné, vzhledem k situaci na Maltě, aby tento parlament eh, vydal, eh, vyslal zjišťovací misi na Maltu. Děkuji vám, toto není technická, toto není procedurální. Řečník pokračuje. To, co rozhodnul parlament, ta cena eh, je nyní eh, za svobodu eh, novinář, novinář žurnalistiky. A je třeba hledat pravdu a spravedlnost pro Dafno Karuna Garicia. Děkuji vám, přerušuje předsedající řečníka. And now we proceed to the votes, please, please. Nyní už přistoupíme k hlasování. Prosím, eh, veďme se k řádnému fungování. Samozřejmě můžete podávat návrhy. Eh, Mám před sebou dlouhé. Opět procedurální připomínka. Tak tohle je poslední procedurální připomínka. Mám před sebou dlouhé hlasování. Prosím, eh, uznejte to. Prosím krátce. Paní předsedkyně, jenom velice stručně hovořím tady jako předsedkyně skupiny pro eh, eh, sledování právního státu. My jsme se sešli dnes dopoledne a plánujeme eh, cestu na Maltu. Ale velice jasně chceme mm, zajistit, aby tam nebyl žádné politické zasahování, nebudeme mm, zasahovat do politického vyšetřování, ale chceme zachovat tlak Evropského parlamentu tak, aby se pravda dostala na světlo světa a aby bylo učiněno spravedlnosti dost, Takže na Maltu pojedeme. A nyní uh, přistoupíme k hlasování. Za prvé uh, situace uh, v, týkající se uh, v, v Alžírska. Pozměňovací návrh číslo 1. Zahajuji hlasování po jménech. The vote is closed. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 2 hlasování po jménech. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 3 a hlasujeme po jménech. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. A teď budeme hlasovat zvednutím rukou pro usnesení jako celé. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato. Další eh, bod. Situace na Kubě, případ Jose Daniela Ferrari. První eh, odstavec eh, hlasujeme po jménech. Původní text. Končím hlasování. Přijato. A nyní budeme hlasovat eh, o usnesení jako celku po jménech. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Dále Haiti. Společný návrh pěti politických skupin a hlasování rukama. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato. Dále zpráva pana Langeho eh, dohoda EU a USA. Hlasování po jménech. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Další uh, položka uh, eh, usesení k předcházející zprávě. Pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 3. Eh, hlasujeme po jménech. Zahajuji hlasování. Zahlasujeme po jménech. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 4 a po jménech. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. A teď usnesení jako celek. Zvednutím ruku. Pardon, omlouvám se, říká předsedající. Stiskněte tlačítko. Zahajuji hlasování po jménech. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Usnesení je přijato. A dále situace v Bolívii. Společný návrh čtyřech politických frakcí. Pozměňovací návrh 1. Hlasujeme po jménech. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 2. Zahajuji hlasování po jménech. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 3 po jménech zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 9 eh, hlasujeme rukama. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 4. Hlasujeme po jménech. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 5 eh, eh, zvednutím ruky. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zabít to. Pozměňovací návrh 7D. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 10. Kde je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. A nyní uh, usnesení jako celek. Hlasujeme po jménech. Zahájíme hlasování. Končím hlasování. Přijato. a, a nyní klimatická a ekologická nouze. Pozměňovací návrh 10. Uh, e, procedurální připomínka, ano. Mikrofon, prosím. E, jenom připomínám podle pravidla 132.2 našeho jednacího řádu. V pondělí večer jsme měli diskusi o klimatickém stavu nouze, kdy název diskuse obsahoval slovo emergency a jsou tady pozměňovací návrhy e, změnit název e, na urgency. E, my se domníváme, že tento pozměňovací návrh musí být považován za nepřípustný. Takže... Dobrá, eh, takže ehm, debata eh, se může jmenovat jinak než eh, usnesení samotné, takže můžeme pokračovat. Takže pozměňovací návrh 10, hlasujeme rukama. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Zamítnuto. Ověříme. Zahajuji hlasování. Ověříme pozměňovací návrh 10. Končím hlasování. Zamítnuto. Amendment 7. Pozměňovací návrh 7 ve dvou částech. První část a eh, hlasujeme po jménech, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zabít tuto. Druhá část, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 11. Eh, hm, hlasujeme po jménech. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 9. Zahajuji hlasování. A pardon, eh, tady eh, je to zvednutím rukou, kde je pro. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Takže původní text. V dvou částech. První část hlasujeme po jménech. Ano, ověříme. Dobře, takže ověřujeme eh, v devítku. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Dobrá, takže se vracíme k původnímu textu ve dvou částech. První část eh, hlasujeme po jménech, zahajuje hlasování. Končím hlasování. Přijato. Druhá část. Hlasujeme rukou a zvednutím rukou. Kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 16 ve dvou částech. První část eh, hlasování po jménech zahajuji teď. Končím hlasování. Zamítnuto druhá část. A druhá část odpadá. Takže pozměňovací návrh 15. Hlasujeme po jménech. Pozměňovací návrh 15. Zahajuji hlasování. Po jménech. A už to funguje. Dobré. Končím hlasování. Zamítnu to. Takže teď eh, k původnímu textu ve čtyřech částech. První část hlasujeme po jménech, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Druhá část. Hlasujeme po jménech. Končím hlasování. Přijata. Třetí část. Hlasujeme po jménech. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijeto. Čtvrtá část. Zahajuji hlasování po jménech. Končím hlasování po jménech. Přijato. Then we go to amendment. Tak přejdeme k návrhu 19, dvě části. První část jmenovitě. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Je to přijato. Druhá část jmenovitě. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Je to přijato. Ehm, návrh jedna. Pozně, eh, jmenovitě. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Je to přijato. Návrh dvě. Jmenovitě. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Je to zamítnuto. Pozměňovací návrh 3. Otevírám hlasování jmenovitě. Končím hlasování. Je to zamítnuto. Návrh 18. Otevírám hlasování. Je to zamítnuto. Teď se vrátíme k původnímu textu. Eh, citace. První část, kde je pro, kde je proti. Zdrželi. Přijato. Druhá část, kde je pro, proti. Zdrželi. Přijato. Návrh 6 jmenovitě. Končím hlasování. Je to zamítnuto. Pak přejdeme k návrhu 12. Kdo je pro? Proti? Zdrželi? Zamítnuto. Pak původnímu textu. Kdo je pro? proti, zdrželi, přijato. Návrh čtyři pro, proti, zdrželi, přijato. Návrh třináct, kdo je pro, proti, zdrželi, eh, zamítnuto. čtrnáct, kdo je pro, proti, zdrželi, zamítnuto. pět pro, proti, zdrželi, přijato. 8 pro, proti, zdrželi, zavituto. A nyní jdeme hlasovat o rezoluci jako celku jmenovitě. Otevírám hlasování. Jmenovitě. Končím hlasování a rezoluce je přijata. Děkuji. Děkuji, přejdeme k dalšímu bodu. Pak tady máme návrh rezoluce mm, výboru Envy, paní Višněvská. Paní Dali žádá slovo. Děkuji. Podle článku 139 eh, chci dát eh, technickou připomínku. My jsme podali pozměňovací návrh společně s dalšími frakcemi, ale vzhledem k odpovědnosti ehm, vůči tomuto parlamentu se zdržíme. Je to návrh 19 o klimatické nouzi. Po včerejší schůzi jsme pochopili, že některé frakce chtějí ohrozit celou rezoluci kvůli tomuto pozměňovacímu návrhu. A my jsme zodpovědní, nechceme ohrožovat, ohrozit rezoluci ke COP25. Chceme, aby parlament byl silný a jednotný společně s EPP se silnou rezolucí k COP25. Děkuji. Paní Višněvská, vy eh, žádáte o slovo. Děkuji, paní předsedající. Já chci formálně podat žádost o stažení eh, podpory mojí a skupiny EKR u eh, usnesení k COP25 vzhledem k uspíštění eh, dosažení cíle eh, klimatické neutrality do roku 2050 a zároveň eh, nárůstu cílu zredukovat emise v roce 2030 o 55 Většina parlamentu chce také zastavit nejenom energii z uhlí, ale také energii z uhlí a z atomu. Takovéto cíle budou škodlivé pro evropské hospodářství a, a nebylo to dohodnuté se členskými státy. Řešice byla přerušena. Děkuji. Vote. The vote is open. Otevírám hlasování. Takže k návrh rezoluce eh, k klimatické konferenci, návrh 11, jmenovitě otevírám hlasování, končím hlasování. Je to zamítnuto. Návrh 51 jmenovitě. Otevírám hlasování. Končím hlasování, je to zamítnuto. Půjdeme k původnímu textu. První část. Kde pro? Proti? Drželi? Přijato. Druhá část jmenovitě. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Je to přijato. Návrh 52. Jmenovitě. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Je to přijato. Eh, odstavec 9. Ehm, tři části. První část jmenovitě. Končím hlasování. Přijato druhá část. Zvednutím ruky kde pro, proti, zdrželi, přijato. Třetí část pro, proti, zdrželi, přijato. Ehm, Odstavec 14 ve dvou částech. První část jmenovitě. Otevírám hlasování. Končím hlasování. To přijato. Druhá část. Zvednutím ruky. Kdo je pro? Proti. Přijato. Um, odstavec 20. Původní text. První část. Pro. Proti. Drželi. Přijato. Druhá část. Pro. Proti zdrželi, přijato. Návrh 43, kdo je pro, proti, zdrželi, zamítnuto. Ověříme. Návrh 43 ověříme. Otevírám hlasování, končím hlasování. Je to zamítnuto. Pak přejdeme k původnímu textu v dvou částech. První část pro, proti, zdrželi, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi, přijato. Návrh 44. Jmenovitě otevírám hlasování. Končím hlasování to zamítnuto. Návrh 45. Jmenovitě otevírám hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 53 jmenovitě. Otevírám hlasování. Končím hlasování. to zamítnuto. Druhá část. Zvednutím ruky. Kdo je pro? Proti? Zdrželi? Zamítnuto. Pak návrh jedna. Jmenovitě. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Je to zamítnuto. Návrh 19. Jmenovitě. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Je to zamítnuto. Teď přejdeme k původnímu textu. První část. Jmenovitě. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Je to přijato. Druhá část. Jmenovitě. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Pak návrh 54. Drželi eh, zamítnuto. Návrh 2. Jmenovitě otevírám hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 20. Jmenovitě otevírám hlasování. Končím hlasování. Je to zamítnuto. Původní text. E, jmenovitě otevírám hlasování. Končím hlasování. Je to přijato. Návrh 21. Kdo je pro? proti, zdrželi, ověříme. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Je to přijato. Odstavec 26. V dvou částech. První část jmenovitě. Končím hlasování. Je to přijato. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi? Přijato. Odstavec 27, původní text jmenovitě. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Je to přijato. Odstavec 28, dvě části. První část kdo je pro? Proti? Zdrželi? Přijato. Druhá část je pro? Proti? Zdrželi? Přijato. Návrh 55. Kdo je pro? Proti? Zdrželi? Zamítnuto. Původní text. Kdo je pro? Proti? Zdrželi? Zamítnuto. Ověříme. Původní text ověříme. Končím hlasování. Je to přijato. Původní text, jmenovitě odstavec 33. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Je to přijato. Návrh 56. Kdo je pro? Proti? Zdrželi? Zamítnuto. Návrh 57. Jmenovitě. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Je to zamítnuto. Návrh 58. Jmenovitě. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Je to zamítnuto. 59. Kdo je pro? Proti? Zdrželi? Ověříme. Um, končím hlasování. Je to zamítnuto. Návrh 46. Kdo je pro? Proti? Zdrželi? Zamítnuto. Návrh 22. Jmenovitě. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Je to přijato. Návrh 60. Kdo je pro? Proti? zdrželi, zamítnuto. Ověříme. Návrh 60 ověříme. Končím hlasování. Je to přijato. Návrh 61. Kdo je pro? Kdo je proti? zdrželi, zamítnuto. Návrh 37, kdo je pro, proti, zdrželi, zamítnuto. Návrh 37 ověříme. Končím hlasování. Je to zamítnuto. Nyní přejdeme k původnímu textu ve dvou částech. První část jmenovitě otevírám hlasování. Končím hlasování. Je to přijato druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi? Přijato. Návrh 62. Jmenovitě otevírám hlasování. Končím hlasování. Je to zamítnuto. Návrh 3 ve dvou částech. E, první část jmenovitě. Končím hlasování. Je to přijato. Druhá část jmenovitě. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Je to zamítnuto. Návrh 10. 63 padá a přejdeme k návrhu 4. Jmenovitě otevírám hlasování. Odstavec 52. Návrh 4 jmenovitě. Končím hlasování. Je to přijato. Návrh 64. Kdo je pro? Proti? Zdrželi? Zamítnuto. Věříme. Tak to věříme. Otevírám hlasování. Končím hlasování. A je to stále zamítnuto. Návrh 65. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi, Uvěříme. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Je to přijato. Další padá a přejdeme k návrhu 23. Pro, um, proti, zdrželi, zamítnuto. Návrh 47 jmenovitě. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Je to zamítnuto. Přejdeme k odstavci 54, původní text. Vrnutím ruky, kde pro, proti, drželi přijato. Návrh 38, jmenovitě. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Je to přijato. Přejdeme k ehm, odstavci 58 původní text. Dvě části. První část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Ověříme. Stavec 58. První část ověříme. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Je to přijato. Druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Drželi zamítnuto. 43. Eh, Chcete ověřit druhou část? 58 podle pravidel. Druhá část. Otevírám hlasování. Odstavec 58, druhá část. Končím hlasování. A je to zamítnuto. Návrh 48. Jmenovitě otevírám hlasování. Končím hlasování. Je to zamítnuto. Návrh 66. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi. A nyní to, chceme, to ověříme, prosím. Zavírám hlasování. Končím hlasování. Je to zamítnuto. Můžeme přejít k původnímu textu. První část. Jmenovitě otevírám hlasování. Končím hlasování. A je to přijato. Druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi? Přijato. Třetí část. Kdo je pro? Proti? Zdrže, pro, zdrželi? Přijato. Odstavec 64 původního textu. Kdo je pro? Proti? Zdrželi přijato. Návrh 24. Kdo je pro? Proti? Zdrželi? Ověříme. Návrh 24. Končím hlasování. A je to přijato. Návrh 25. Dvě části. První část. Jmenovitě. Kdo je pro? Kdo je proti? A je to přijato. Druhá část. Jmenovitě. Končím hlasování. A je to zamítnuto. Návrh 67. Jmenovitě. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Je to zamítnuto. Návrh 12 a 26 ve dvou částech. První část jmenovitě. Končím hlasování. Je to zamítnuto. Druhá část. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Je to zamítnuto. Návrh 49. Pro, zvednutím ruky. 49. Proti. Zdržel se, zamítnuto. A teď původní text. Kdo je pro zvednutím ruky, proti, zdržel se, přijato. Návrh 13 a 27 jmenovitě. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Je to zamítnuto. Takže jdeme na původní text. Kdo je pro? Zvednutím ruky. Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 5. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 14 a 28. Pro? Proti? zdržel se, zamítnuto. Návrh 15 a 29 pro, pro, takže ještě jednou. 15 a 29 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 16 a 30 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Návrh 31D Jmenovitě zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto návrh 6 jmenovitě. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Návrh 9 jmenovitě. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Návrh 32 jmenovitě. Konec hlasování. Zamítnuto původní text odpadá. Odstavec 69 číslo 34.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 A je to přijato. Návrh 18 a 35 ve dvou částech. První část, kdo je pro? Ne. Chcete kontrolu? A nebo máte procesní námitku, nebo co? Pan Tarabela, ano? Prosím. E, děkuji, já nechci zdržovat. chtěl bych zmínit eh, pro naše návštěvníky. Sledují návštěvníci debatu, mohou ji sledovat poměrně dobře, ale eh, hlasování sledovat nemohou. Já bych navrhoval, abychom měli dvě tabulky, aby i návštěvníci pochopili, o co se tady vlastně eh, jedná. Děkujeme vám za komentář, pane Tarabelo. E, zvážíme to návrhy 1835. 18 a 35 ve dvou částech. První část, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Druhá část. Kontrola. Ano, kontrola první části. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Návrh 68. Aha, kontrola druhé části, tak dobře. Kontrola druhé části, zahajuji hlasování. Konec hlasování. Já je to opravdu zamítnuto. 68 eh, ve dvou částech. První jmenovitě zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. Druhá část zvednutím ruky, kdo je pro. Druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Návrh 69. Pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Návrh 36. Pro? Proti? Zdržel se? Kontrola. Návrh 36. Kontrola. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Tím pádem 50 odpadá, tím pádem jdeme na návrh 70. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Kontrola. Je to hodně těsné. Dobře, konec hlasování. Přijato. Nebylo to těsné, dobře. Takže jdeme na návrh 7D, kdo je pro? 7, 7, 70 říká paní, aha, 70 už jsme dělali, tak pardon, 7D, 7D. Omlouvám se, ten tisk, to víte, není to čitelné, není to nula, je to D, to je velice důležitý rozdíl. Návrh 7D, jmenovitě zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. 8D. Zvednutím ruky, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. Odstavec 77, původní text ve dvou částech. První část, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Druhá část pro? Proti? Zdržel se. Přijato.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 Proti? Zdržel se. Přijato druhá část jmenovitě. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. A je to přijato. Odstavec 83, původní text, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Odstavec 90, kdo je pro?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 Konec hlasování. A je to zamítnuto. Odstavec 115, původní text, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Odstavec 116, dvě části. První část, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Druhá část, jmenovitě zahajuji hlasování. Konec hlasování. a je to přijato. Odstavec 118, dvě části, první část, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato, druhá část, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Návrh 39. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Kontrola. 39 kontrola. Konec hlasování. Přijato. Návrh 40. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. Návrh 41. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. Bod odůvodnění I. Kdo je pro? I, I, ne jedna, I. Ano. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. E, bod K. Jmenovitě zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Návrh 42, eh, tady bod odůvodnění L, dvě části. První část, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. Kontrola. Fajn. 42, první část, kontrola. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. Druhá část, kdo je pro? proti, zdržel se zamítnuto. A teď hlasování o celém usnesení, jmenovitě zahajuji hlasování. Konec hlasování. A je to přijato. And now we go to the... Další bod na pořadu jednání je přistoupení EU k Istanbulské úmluvě. První bude návrh usnesení frakce ECR jmenovitě. Zahajuji hlasování. Istanbulská umluva. Návrh usnesení ECR. Prosím pěkně, zahájeno hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. Teď návrh jedna, jmenovitě zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto návrh čtyři jmenovitě. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Odstavec 7 původní text jmenovitě. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. A je to přijato. Návrh 3 jmenovitě zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto návrh 2 jmenovitě. Zahajuji hlasování. Teď končím hlasování. A je to zamítnuto. E, bod odvodnění L, původní text jmenovitě. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. A teď hlasujeme o celém usnesení jmenovitě. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. A je to přijato. Now we go to the next... Jdeme na další bod na pořadu jednání nedávná opatření Ruské federace proti litevským soudcům, státním zástupcům a tak dále, společné usnesení pěti frakcí, celé usnesení jmenovitě zahajuji hlasování. Konec hlasování. A je to přijato.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 Zamítnuto. Návrh 5. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. Návrh 11. Jmenovitě. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. Návrh 7. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. Návrh 3. Kdo je pro? Proti zdržel se. Zamítnuto návrh 8, kdo je pro, proti, zdržel se. Zamítnuto návrh 1, kdo je pro, proti, zdržel se. Zamítnuto návrh 9, kdo je pro, proti, zdržel se. Zamítnuto návrh 10, jmenovitě zahajuji hlasování. Konec hlasování. A je to zamítnuto celé usnesení zvednutím ruky. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Další bod na pořadu jednání. Krize odvolacího orgánu VTO. Návrh usnesení výboru INTA, návrh 2, kdo je pro? Zahajuji hlasování, je to jmenovitě. Konec hlasování. Zamítnuto. Návrh 1 zvednutím ruky. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijato. Celé usnesení jmenovitě zahajuji hlasování. Konec hlasování.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 Kontrola na kontrola návrhu 1. Konec hlasování. Přijato. Návrh dvě ve dvou částech. První část, kdo je pro zvednutím roky, kdo je proti, zdržel se zamítnuto. Návrh dvě, kdo je pro a kontrola první části kontrola. Eh, kontrola první části návrhu 2. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. Tak, teď druhá část. Kdo je pro? And five, yeah. Takže návrh pět. Ne. The second, because the first part... No, první část byla zamítnuta, druhá část odpadá a teď návrh pět. Pozměňovací návrh pět, kdo je pro? Proti. Zdržel se, zamítnuto. Teď původní text jmenovitě. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Ehm, bod odůvodnění E. Zvednutím ruky. Návrh 3. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. Návrh 4. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. Celé usnesení. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Děkuji vám mnohokrát za spolupráci, kolegové. Díky za podporu. We have ten minutes. Tak, teď eh, si dáme dvě minutky pauzičku a pak budeme pokračovat vysvětlováním hlasování. Prosím, opuste jednací sál co nejrychleji.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 before you start calling the names that you say really. Let's continue because we have very little time left and a lot of people would like to take... Takže pokračujeme. Um, spousta lidí chce vysvětlovat hlasování a nemáme za tolik času. Každopádně vás poprosím, abyste opustili sál, pokud nechcete vysvětlovat hlasování. můžete eh, eh, prosím eh, vést debatu venku. Já vás poprosím, abyste debatovali dále mimo sněmovnu a stejně tak se fotili mimo sněmovnu. Děkuji. Takže teď začneme s vysvětlením hlasování ze včerejška, které neproběhlo a pak budeme vysvětlovat to dnešní hlasování. Musím vás informovat, že jsme obdrželi spoustu eh, žádostí o ústní vysvětlení hlasování. Musíme být rychlí, protože ve dvě hodiny musíme opustit eh, tady sál. Takže prosím všichni, všechny o minutu. Jakékoliv neprovedené eh, hlasování bude provedeno písemně. Takže nejdříve z jmenování komise, nejdříve začíná vysvětlovat pan Hook za Renew, prosím. Já jsem nehlasoval pro tuto komisi. To, že ta komise je eh, volená a je odpovědná a směrem, ke komis, eh, směrem parlamentu je základní. My jsme eh, ty kandidáty dostali od zvolených vlád a teď jsme zvolili tyto kandidáty a komise se musí pustit do práce. Lidé čekají na to, že budou slyšeni. Lidé čelí nebezpečí klimatických změn, čelí nejistotě měnící se ekonomiky, cítí, že nemají dostatečnou kontrolu na svém vlastním, na svým vlastním životem. Eh, cílem komise je dát eh, důvod každému, aby se mohl dívat do nepřázejících pěti letech s nadějí a ne s chybou, eh, ne, ne se strachem. Eh, pokud eh, Británie udělá tu chybu, že vystoupí, eh, tak toto rozhodnutí, které zde bude přijímáno, bude, hlas, bude ovlivňovat naše budoucnost tak jako tak. Já očekám, že Brexit bude zastaven. Toto bude komise všech evropských občanů, proto jsem hlasoval pro.

dopad na světové klima nebude žádný protože eu je jediná která k těmto krokům přistupuje. Pan Palmer z Děkuji. Blahopřeji nové komisi ke zvolení ale nepředstírám, že ten eh, proces posledních pěti měsíců eh, byl dokonalý. Ale je důležité, že eh, zde eh, vznikla šance, abychom si mohli eh, rozmyslet to, co jsme hlasovali. My jsme tady byli pro kandidátku na předsedkyni von der Leyen, potom jsme několik týdnů přeskomávali pracovní program komise, vystupovali jsme proti, tedy mohli jsme poklást otázky nominantů na v komisaře a, jestli, a včera jsme potvrdili své eh, rozhodnutí z července. A mohli jsme tedy změnit své rozhodnutí. Eh, a to je velice důležitý princip, který bychom mohli eh, rozšířit na větší otázky ještě někde jinde. Děkuji. Děkuji, pan Hana za EKR, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem se zdržel, protože brzo už do toho Británie nic nebylo. Eh, kdybych eh, to bylo, tak bych eh, samozřejmě to mohl hodně říci k jednotlivým kandidátům a určitě bych to mohl říci hodně k jmenování těch kandidátů. Ta koncentrace té legislativní a exekutivní pravomoci v, v rukou hezky lidí, kteří neprocházejí volbami. To naštěstí nebude už náš problém, takže já vám přeju hodně úspěchů a těším se Místo to eh, na to, abych byl obtížný eh, eh, mm, poslanec, takže budeme dobrý, soused, dob, dobrý soused. Hodně štěstí. Pane Breton? Merci, madame la présidente. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem hlasoval proti komisi von der Leyen, protože se domnívám, že zhorší situaci Francie ve třech základních oblastech. Jednak je pro organizaci migrace v Evropě, když očekávám eh, něco jiného. Eh, boj proti migrantské migrační záplavě dále posílí evropskou integraci, přičemž francouzi eh, ve volbách zvolili Rassemblement National, který chce národní suverenitu dále, bude pokračovat v šílené Eh, politice volného obchodu, který zničí naši, eh, naše zemědělství. Z těchto tří důvodů jsem rozhodně proti komisi von der Leyen a budu proti tomu celý svůj mandát. Děkuji, paní Fox. Nezarazené. Ní. Já jsem hlasovala proti nové komisi, protože to říci, že byla zvolena, to je mm, vlastně nesmysl. E, neod, nebude zodpovědná všem voličům, podkopává národní suverenitu, uráží každého voliče. Mnozí tady popírají národní suverenitu, značují nás za xenofobie a extrémní pravici. To je, jsou skutečné pomluvy, jak eh, digitalizace občanů. Já jsem internacionalista a jsem pro respektování suverenity každého státu a vyzývám další demokraty, kteří jsou tady jako poslanci, aby nepředstírali, že toto je demokracie

jsem podpořil komisi, protože podporuji zelený díl, abychom přežili. Potřebujeme sociální orientaci, abychom žili důstojně. Také jsem podpořil digitalizaci, mm, inovaci. A podporu regionům a zemědělcům musíme dávat eh, stejné platby, rovné platby farmářům ve všech zemích, především v Pobaltí. Ehm, Evropská unie musí projevit eh, leadership i mm, novým členským zemím, i africkým zemím sousedství. Eh, jenom spoluprací s komisí dosáhneme výsledků a tím splníme sliby dané voličům. Děkuji. Mlouvám se, ale během ústního vysvětlení není možné do toho vstupovat. Děkuji. Já jsem eh, požádala o slovo, ale ne, nejsem na obrazovce. Já jsem nechtěla nikoho přerušovat. A požádala jste o příspěvek k tomuto a bylo to pod... Ano, a bylo to potvrzeno a nejsem na seznamu. Další, omlouvám se, další je pan Paten za nezařazené. Pane Paten. Já jsem hlasoval proti nové komisi, protože já věřím, že jmenování její eh, potvrzuje můj názor, že Evropská unie je rasistická. 10% evropské populace jsou etnické menšiny a nikdy nebyl černý komisař tady. Nikdo barevný v vyšším managementu. Žádný Černoch ne- nemluvil tady v tom parlamentu. Toto není Evropa jed- sjednocená v diverzitě. To je apartheid. Tady nejsou sice oddělováni, že by měli zvláštní autobusy, ale EU e je e, pro bílé. Pro bílé přes den a v noci černí mejou záchody. E, paní von der Leyen by mohla trvat na tom, aby tam byli ehm, men, zástupci menšin, stejně jako ženy, a re, e, najímat, rekrutovat více černý, černochů. Mm. E, já věřím, že sice jsou pro e, komisi, ale jenom pokud to budou běloši. EU je institucionálně rasistická a já nebudu hlasovat pro tyto bílé otrokáře. Děkuji. Jako britská poslankyně jsem hrdá na to, že zastupuji suverénní národ, který bude pracovat s našimi partnery na boji proti klimatickým změnám. V celé Evropě vlády a e, místní orgány vyhlašují klimatickou nouzi. A tento parlament dnes se stal prvním parlamentem, který vyhlásil klimatickou nouzi na celém kontinentu. My musíme naléhavě jednat, Musíme přest- zvrátit škody na planetě, než bude pozdě. Čas běží a je imperativem, abychom všichni snížili naši uhlíkovou e, stopu, ať je to od to, naš, toho, co jíme, až po technologii, kterou využíváme, využívání oceánu a dovoz z zemí mimo náš blok. Budeme spolupracovat, abychom snížili naši uhlíkovou stopu nejenom v Evropě,

Děkujeme. Jako další bod na pořadu jednání je e, klimatický stav nouze. Tady to už je dnešní hlasování. Pan Keleher za Renew. Děkuji, já jsem byl pro toto usnesení. Je to, myslím, velice podstatná debata za několik posledních týdnů. Fakt je, že už nelze popírat vědecké poznatky. Ty jsou evidentní. Globální oteplování existuje je to identifikováno v důsledku spalování fosilních paliv a využívání naší planety. To je skutečný důvod, proč tento stav nouze máme. A je potřeba čas od času si využít eh, varování mladých generací. Máme tisíce lidí na ulicích každý pátek. Jsou to studenti, kteří protestují proti nedostatku snahy ze strany politiků, politických vůdců po celém světě. Je čas, abychom akceptovali, že tady máme tento stav nouze, a je potřeba zareagovat jaksi nouzovým režimem co do politik, které budou mít co nejrychlejší dopad na záchranu planety, záchranu životního prostředí, biodiverzity a našich oceánů. Už je to nad rámec nějaké urgence, je zcela evidentní, že musíme nazývat věci pravým jménem a je potřeba zareagovat politikami, které toto budou řešit. Děkuji pan Palmer za SAD. Děkuji. Já si nemyslím, že to dnešní usnesení, které vyhlašuje stav nouze v oblasti klimatu, by nastalo, pokud by nedošlo ke kampani a k tomu tlaku těchto tisíců mladých lidí po celém světě. Tito mladí lidé kteří vyšli ze škol a vysokých škol, jako například v Lestru minulý týden, kde jsem se k ním s radostí připojil. Oni to dělají ne proto, aby od nás žádali, abychom přijímali usnesení nebo abychom přijímali něco hrozně hezkého, oslavného. Chtějí, abychom přijali skutečnou, reálnou, rozhodnou politiku. A to teď my musíme také udělat. To bude muset udělat nová komise, musí to udělat také naše národní vlády a musíme to dělat i my jako Evropský parlament, protože pokud je jedna věc jasná, tak Greta Thunbergová, když hovořila zde v tomto parlamentu před několika měsíci, říkala jasně, že slova nestačí. Oni chtějí činy a chtějí ty činy velice správně. Děkuji paní Fox za nezařazené. I voted against the climate and environmental emergency. Já jsem proti usnesení o e- klimatická environmentální no- nouzi, protože si myslím, že tohle strašení, tohle pouštění hruzy na mladé lidi, říkat jim, že zemřou miliardy lidí, že skolabuje civilizace a tak dále, to je retorika převzatá z Extinction e, Rebellion a neodpovídá to debatě z posledních dnů. To, že jsme hlasovali proti pozměňovacímu návrhu, který říká, že bychom měli uh, Eh, navrátit environmentální eh, téma do racionální diskuze. To jsme dnes odmítli, takže to, zna, to z toho plyne, že diskuze je iracionální a je to spíše propaganda než věda. Neexistují vědecké důkazy od IPCC nebo kohokoliv jiného, že by lidstvo vymíralo a měli bychom si dávat velký pozor na to, když tvrdíme, že antropogenní klimatická změna eh, způsobuje záplavy a sucha, což děláme poměrně běžně v posledních dnech. IPCC říká, že takovéto jevy jsou způsobeny spíše socioekonomickými podmínkami. Na socioekonomické podmínky příliš zapomínáme a měli bych eh, dekarbonizace povede k ekoúspornosti, k navýšení cen energie a k tomu, že běžní pracující budou platit náklady na toto strašení. Děkuji, prosím, dodržujte řečnický čas. Vidím, že pan Rowland odešel. Ne, eh, já bych chtěl pouze eh, zopakovat, co řekla kolegyně. Já taky nesouhlasím s eh, usnesením OKOP 24 Eh, já eh, nejsem profesor ekonomie, ale ekonomii rozumím. Pokud jde o klimatickou nouzi, tak tady jsou tady ty eh, apokalyptické prognózy nejsou nic jiného než science fiction. To, že usilujeme o uhlíkově neutrální ekonomiku do roku 2050, je zkrátka neukvapené a je to nejextrémnější příklad ekonomické negramotnosti, jaký jsem kdy viděl. To, že byly odmítnuty pozměňovací návrhy, které požadovaly úplné posouzení dobatu, ukazuje značný významný rozdíl eh, oproti praxi a agresivní klimatické politice. Jednu věc mohu říct jistě. Eh, dopad té čisté nuly uhlíku bude takový, že jakýkoliv Brexit bude proti tomu eh, drobnost. Dita Holm, profesorka z Oxfordské univerzity, řekla, že a měla pravdu, že Tohle je obrovský průmyslový projekt, který bude mít obrovské náklady. Nic v historii se tomu nepodobá, snad kromě válečných časů. V mé zemi naše vlastní ministerstvo financí to vyčíslilo na jednu biliardu eh, liber, skoro 2% HDP ročně. To je naprosto nesmyslná politika. Pan Omarží, prosím, máte slovo. Vážená paní předsedkyně, děkuji. Dnes 28. října 2019 Evropský parlament vyhlásil stav klimatické a environmentální nouze. Toto je symbolický okamžik, okamžik, který je rovněž historický a jsem hrdý, že jsem mohl přispět k tomuto svým hlasem. Evropa, která od dob průmyslové revoluce velmi přispívala k vytvoření klimatické katastrofy, nyní převzala tu povinnost, tu odpovědnost vůči celému světu vůči eh, druhům eh, a vůči celosvětové mládeži. Musíme nyní jednat. Je to na nás. Jednat nyní tak, aby život mohl být na naší planetě zachován pro lidstvo a pro veškeré další druhy zvířat a rostlin, které vymírají strašlivým tempem, je nutno, nemůžeme již čekat, nyní skutečně je naprosto naléhavé, abychom jednali. Paní Šojdrova. Yes. Eh, děkuji za udělení slova. Eh, já jsem přihlášena k tomu následujícímu bodu, eh, který se týká mandátu pro konferenci COP v roce 2019. Můžu Ano, čili dalším bodem právě je tato konference, klimatická konference, takže prosím, paní kolegyně, máte slovo.

Samozřejmě probíhají klimatické změny, nicméně navrhovaná opatření postihují suverenitu členských států, což je ničivé pro jejich zájmy. Naprosto nesouhlasím s navýšením ambicí a e, evropského příspěvku. Takováto rychlá změna by zdiskreditovala právní jistotu a vedla by k nepředvídatelnost pro průmyslový sektor. Měli bychom si také uvědomit, že přijde Brexit, což také povede k zvyšování cílů ostatních zemí. Já jsem z Bulharska, které leží na vnější hranici Evropské unie. A takovéto cíle by znamenaly, že průmysl by se stěhoval do třetích zemí, které by takovéto opatření neměly. Děkuji. Další bod pořadu jednání. Vy jste se hlásil k tomuto bodu, k, ke klimatické konferenci? Ano? Děkuji. Já jsem podpořil toto usnesení a vítám ambiciozní agendu parlamentu na příštích pět let a naplnění těchto ambicí z COP21 v Paříži, kde jsem měl tu čest reprezentovat parlament, je nesmírně důležité. Máme-li naplnit přání evropských občanů a nepáchat další nezvratné škody na naší planetě. Evropská unie pokračuje jako světový lídr klimatických akcí, nicméně je potřeba mezinárodní úsilí. Je zásadní, aby debata o klimatu byla inkluzivní a aby nikdo nezůstal osamocen a proto eh, se mi nelíbí to odstranění dotací do, uhlí, do fosilních paliv do roku 2020. Musíme sice upustit eh, od dotací na fosilní paliva, ale eh, do roku 2020 je to příliš brzy. Měl by to být postupný proces a ukončit dotace příští rok, to by mělo závažný dopad na rodiny a důchodce, kteří si jinak nebudou moci dovolit vytápět své domovy. Jak říkala předsedkyně komise paní van der Leyen, přechod na udržitelný obnovitelné zdroje musí být férový a inkluzivní, nejenom ambiciozní. Děkuji. Děkuji. Nyní další bod pořadu jednání Istanbulská umluva. Pan, pan Džambaský má slovo. Děkuji, děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně. Já jsem hlasoval proti. Moje argumenty jsou následující. Tento dokument není dokumentem, kterého cílem je chránit práva žen proti násilí. Toto je dokument, který obsahuje genderovou propagandu. Je to propaganda, která rozkládá komunity, tradiční modely rodin ve východní Evropě. Mnoho zemí je proti této istambulské úmluvě, ne proto, že by byly proti násilí páchaném na ženách, ale proti tomu, že to ruší tradiční rodinné hodnoty. A my skutečně nemůžeme definovat eh, gender, definovat rod. To je biologie. To nemůže být předmětem nějaké volby či výběru. Gender to není nějaký sociální koncept, jde čistě o biologický koncept a právě proto my jsme proti tomuto dokumentu a nebudeme ho ratifikovat v Bulharsku

Děkuji, děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já jsem hlasovala pro. Jsem si vědomá toho, že násilí na ženách a dívkách samozřejmě často není vůbec oznamováno. Asi 40 tisíc žen a dívek v mém regionu eh, loni právě zažilo takové násilí asi 8 tisíc bylo vystaveno sexuálnímu násilí. To jsou šokující čísla a to skutečně nepatří do naší moderní společnosti. Jsem opravdu zrožena tím, že Istanbulská umluva zatím ještě nebyla Velkou Británii ratifikována. Nemůžeme být být vedoucí ekonomikou světa, světovou velmoci, když neustále um, nepomáháme těm nejzranitelnějším našim občanům, dost je dost a my musíme být bezpečnou společností pro naše sestry, matky, eh, děti, dcery, aby jsme se nebáli, když někam jdeme v noci, co, co jsi měla na sobě, eh, co si pila, nikdo nás nesmí umlčovat, když o tom chceme hovořit. Musíme kriminalizovat v Evropě násilí páchané na ženách a dívkách. Děkujeme, pan Palmer z ISAD, prosím. Děkuji. V roce 2017 1998 žen bylo zavražděno, 8983 žen znásilněno, 193 um, tisíc žen a dívek bylo vystaveno násilí ve všech členských zemích EU. Toto jsou, to jsou šokující čísla, to je něco, co nás zahambuje a právě proto musíme vyslat ten nejsilnější signál a přijmout nejsilnější, nejpřísnější zákony, které budou bojovat proti tomuto násilí. V roce 2017 ve vlastní zemi 250 eh, došlo k 250 Eh, vraždám žen. A to je opravdu něco šíleného, že naše vláda zatím neratifikovala Istanbulskou úmluvu. Ale zároveň je šokující a šílené, že v podstatě je to i výsledkem eh, politiky škrtů, protože různá centra, sociální služby nemají dostatečné prostředky, nemohou um, pomáhat ženám. Škrty právě vrhají tyto ženy a dívky do nebezpečí. Děkujeme, pan Kelly má slovo. I give you the floor. Pan Kelly, ještě předtím, než vám dám slovo, chtěl, chtěla bych připomenout všem, že lhuta pro podávání žádosti o ústní vysvětlování hlasování je do začátku zasedání. Po začátku zasedání už nebude možné přijímat žádosti. Nicméně tentokrát, pane Kelly, ještě máte slovo. Děkuji vám a omlouvám se, že jsem se dopustil této chyby. Naprosto podporuji eh, přístup eh, Evropské unie k Istanbulské umluvě, což je nejobsáhlejší smlouva o boji proti násilí na ženách. No, bohužel ženy a dívky čelí fyzickému a sexuálnímu násilí a mnoho obětí se bojí hlásit tyto incidenty policii. To je nepřijatelná situace a my musíme přijmout nutné kroky, které by znamenaly změnu pro ženy a dívky v Evropě. E, tohle je jasné. E, tato umluva, kterou Irsko ratifikovalo v letošním roce, je první, která stanovuje právně závazné standardy e, pro genderové násilí. Přístup Evropské unie k této umluvě by byl dalším závazkem k, k k dosažení genderové rovnováhy. A myslím si, že i členské státy by měly vtělit istambulskou úmluvu neprodleně do svého právního řádu. Děkuji ještě jednou za slovo. Jdeme na další bod pořadu jednání, což jsou nedávné kroky Ruské federace proti litevským soudcům. Slovo má pan Oleka z SD. Děkuji, děkuji za slovo, paní předsedkyně, milí kolegové kolegové. A kroky Ruska proti litevským soudcům, státním zástupcům a vyšetřovatelům je bezprecedentní zasahování do justice jiné země. Právní stát musí být chráněn nejenom v Litvě, ale všude v Evropské unii. Musíme okamžitě reagovat proti těmto ruským krokům. Já jsem viděl na vlastní oči, k čemu došlo 13. ledna 1991, když sovětský svaz přijel stanky proti mírovým protestantům. Já jsem lékař, pomáhal jsem obětem tohoto zásahu. A dneska Evropský parlament vysílá jasný signál. Nikdo, nikdo nesmí zasahovat do nezávislosti justice jednotlivých zemí. Děkuji vám. Děkujeme. Paní Ždánoka za zelené. Já jsem hlasovala proti tomuto usnesení, protože nezávislé, nezávislá justice není možné, pokud je zde státní monopol na historickou pravdu. V Litvě jakýkoliv odklon pro, od oficiálních informací eh, tvrdí se, že pouze sovětská vojska jsou zodpovědná za útok v roce 91. Když proti tomu cokoliv řeknete, tak můžete být pronásledován. Politici, politik, eh, novinář eh, v Litvě velice jasně řekl, že se zdá, že v lednu 91 dokonce stříleli do našich lidí naši vlastní lidé a byl za to odsouzen. I přesto, že našel několik eh, důkazů Mm, toho, že tam byli i ostřelovači na střechách, mm, kteří skutečně stříleli to civilistu v lednu 91. Byl za to zatčen a obviněn ze špionáže pro Rusko. Mělo by, Litva by měla odstranit politická omezování diskuze o té, těchto událostech a zahá, zahájit vyšetřování všech těchto událostí z ledna 91.

Děkuji moc krát, paní předsedkyně. Já jsem hlasovala pro starý spor mezi Airbusem a e, Boeingem o dotace se teď přelévá do ostatních sektorů. Je jedno, kdo má pravdu a kdo ne, ale teď tu máme e, rozsudek e, VTO, se kterým se musíme vypořádat. A byly zdůrazněny čtyři členské státy. Všechny silně zareagovaly, kromě Spojeného království. Francouzská, německá i španělská vláda i Evropská komise oznámili, že zareagují vlastními cly, ale náš ministr pro mezinárodní obchod vyjádřil zklamání a vůbec nijak neulevil eh, producentům skotské whisky, kteří teď se musí potýkat s cly 25%. Eh, Nicméně Toriové stále ještě čekají zlatou éru transatlantických eh, eh, obchodních vztahů po Brexitu, navzdory tomu, že všechna fakta říkají opak. Trump má agendu America First, která je naprosto v protikladu zájmu britských výrobců, ale Toriové jsou k tomu slepí. Děkuji, pan Žambaský má slovo. Paní předsedkyně, vážení kolegové, já jsem hlasoval pro toto usnesení, protože se zabývá důležitým tématem. Evropská unie se vždycky snaží eh, otevírat své trhy. A nová cla oslabují transatlantické partnerství. Potravinářský sektor je velice důležitý a je závislý na rozhodnutích z Washingtonu. A co je nemorální, že se tak děje kvůli sporu mezi eh, Airbusem a Boeingem a že to má dopad na potravinářský sektor ani spotřebitelé, ani zemědělci by neměli být rukojmími tohoto sporu. Evropská komise by měla začít okamžitě s hovory se Spojenými státy, aby bylo nalezeno řešení problému. Paní Švejdrová, prosím

Eh, řekněme sankce ze strany usa dopadly. Eh, musí v tomto být evropská unie jednotná a solidární. děkuji. jdeme na další bod pořadu jednání což je eh, krize odvolacího orgánu wto paní curtin darling z sd. Děkuji, děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já jsem hlasovala pro, pro mnoho těch, kteří jsou pro Brexit, si myslí, že VTO bude něco úžasného pro naši zemi, zaslíbená země, volný obchod s Donaldem Trumpem. Ovšem, oni nehovoří o tom, že Trump se snaží zničit VTO poslední tři roky a že v podstatě pravděpodobně uspěje, protože VTO v tomto důsledku přestane vlastně fungovat asi za dva týdny. Je to další příklad mnoha lží, které jsou používány, aby se ospravedlnil Brexit v očích našich lidí. S ohledem na mezinárodní právo Evropská unie je nejlepším možným partnerem pro Velkou Británii. Pouze EU může vyřešit tuto situaci a opětovně zahájit fungování VTO. <clears throat> Potřebujeme konkrétní úsilí, které zejde z Bruselu, aby Velké Británie mohla vůbec dále fungovat v obchodním světě. To, co nám říkají Toriové, to jsou prostě mýty a jenom rétorika. Děkuji. Děkujeme. A posledním bodem jsou probíhající jednání, která se týkají mezi EU a zeměmi AK. E, T a slovo za Renew má pan Keller. Já jsem hlasoval pro tento návrh pokud jde o jednání, která nás čekají mezi EU a AKT zeměmi protože žijeme v globalizovaném světě a myslím si, že dialog je kriticky důležitý a zároveň parlamentní schromáždění umožňuje takovou otevřenou diskuzi o výzvách, kterým čelíme v Evropě, Africe, v Pacifiku, v Karibiku, abychom reagovali na tyto výzvy velice otevřený způsob. Lidská práva, klimatická změna, právní stát, podpora demokracie, to všechno jsou klíčové záležitosti a my všichni se na nich musíme podílet. Neměli bychom udělovat lekce, Evropa by měla naslouchat, měla by objímat a měla by jiným dávat příležitost reagovat a říci, jakým způsobem reagovat na změny a na různé výzvy, které mají negativní dopad, například naše rozhodnutí na jiné země. Čili toto společné parlamentní schromáždění podporuje demokracii, lidská práva, boje proti klimatickým změnám a mělo by zajistit zároveň dodržování právního státu. Děkuji. Děkujeme a tím končíme dnešní zasedání a uvidíme se opět v 15.00. paní předsedající Přeji dobré odpoledne, kolegové. Obnovujeme eh, zasedání. Eh, včerejší eh, zápis je k dispozici. jsou připomínky? Není-li tomu tak, je zápis schválen. Bod na pořadu jednání je ústní otázka komisi zákaznické linky s číslem 0800. A já dám eh, slovo okamžitě eh, autorovi panu Švabovi na dvě minuty. Děkuji, paní předsedající, eh, paní komisařko, dámy a pánové. Téma, které je dnes předmětem ústní otázky komisi, zní, jak to vypadá s elektronickým vnitřním trhem pro telefonní služby. Eh, paní předsedající, eh, společně s kolegy na eh, vnit, výboru pro vnitřní trh už jsme o tom mnohokrát mluvili. Jedná se o velice lokální téma tady ve Štrasburku. Například německý občan mi říkal, že měl švagrovou ve štrasburské nemocnici a nemohl jí tam volat, protože ta nemocnice pro francouzské občany má číslo bezplatné 0800 ale z evropského zahraničí, což v této situaci bylo jenom několik kilometrů vedle, nebylo dosažitelné. A myslím si, kolegyně a kolegové, eh, paní komisařko Gabriel, že tady eh, se musíme zabývat konkrétní otázkou, jestli evropský telekomunikační vnitřní trh může takto vypadat. A sice, že jsme odbourali eh, přeshraniční roamingové poplatky, ale občané nedosáhnou na švagrovou v zahraničí přes číslo 0800. Já si myslím, že to je neoddiskutovatelné, protože eh, k, eh, výhody 0800 čísel by měly být jenom, eh, že se dá snadno zavolat a když to není možné přes hranice, tak tomu prokazujeme takovou trošku medvědí službu. Takže komisi a, a všechny ostatní bych se zeptal, co můžeme udělat, abychom toto odstranili, aby eh, tyhle eh, přezraniční účty vlastně byly eh, nejenom nižší, ale také, abychom tahle obslužná čísla měli přístupnější. A proto je důležité, aby nám tady komise i jasně odpověděla s tímhle nepořádkem je třeba zatočit. Děkuji. Děkuji vám. A nyní bych ráda udělala slovo paní komisařce Gabriel. Děkuji, eh, paní předsedkyně, děkuji eh, poslancům Evropského parlamentu eh, za to, že upozornili na tuto otázku. Komise má za to, že je důležité zajišťovat přístup k číslu 0800 a my se tou otázkou budeme zabývat podrobněji, protože, jak jste říkal právě, pane Švabe,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 volanou stranu, například v eh, případech telefonické asistence. Abychom eh, chránili před eh, vysokými náklady, především pro telefonování do zahraničí, malé střední podniky, tak ne, legislativa nezakazuje volanému odmítnout to volání. Ne, doposud není příliš mnoho stížností a kromě toho chceme vidět, jaké jsou jiné prostředky, které máme. A tady upozorňuji na směrnici, která tabluje nový eh, komunikační kód. My jsme to přijali minulý rok a eh, který má eh, bojovat proti mm, přeshraničním mm, deformacím a tuto, vstoupí to v platnost v prosinci 2020. Eh, eh, komise pomáhá členským zemím uvést platnost tento kód a Evropský parlament je samozřejmě vítan, aby se účastnil v tomto procesu. Budeme mít stejné cíle eh, po prosinci mm, příštího roku a pak budeme dělat následný follow-up. Budeme stále sledovat tuto otázku. Ehm, jednotný digitální trh je významný cíl a už jsme hodně pokročili. Máme prostředky k investicím a iniciativy, které umožní nebo dá evropským podnikům důležité nástroje pro digitální konkurenceschopnost. My jsme um, nedávno zavedli tarif mezinárodního volání, snížený tarif a tyto, tato opatření přispěly k tomu, aby evropský spotřebitel skutečně pocítil skutečnou politiku jednotného digitálního trhu. Chci vás ujistit o následujícím. Komise bude nadále sledovat vývoj situace, co se týče přístupu k článku 0, číslu 0800 a budou přijata doplňovající opatření podle vývoje situace. Tato diskuse je také příspěvkem eh, vaším, za kterým vám děkujeme. Merci beaucoup. And now on behalf of the political groups, on behalf of the... Děkuji a teď za politické frakci, za Evropskou stranu libovou, lidovou paní Tun. Děkuji vám, paní předsedající. Paní komisařko, já vám děkuji eh, za eh, to ambiciozní prohlášení, eh, kterou, které bereme mimořádně vážně protože samozřejmě takovéto telefonní linky jsou hodně oblíbené v bankovnictví, v mobilních sítích. Jsou klíčové také pokud jde o silniční informace, železniční informace, spotřebitelské informace a spoustu jiných věcí, ale Eh, když jsme v zahraničí, eh, tak eh, z takovýchto spotřebitelských linek těch nemůžeme mít prospěch. Sama jsem zjistila, když jsem hledala o spotřebitelský, něco o spotřebitelských právech a najednou jsem mm, se doslechla, že do, v současnosti to je nedosažitelné, toto číslo. Takže to, to tež platí, když chce někdo zavolat na nějakou linku pro děti, pro mládež, pro pedagogy, pro rodiče, Eh, a místo eh, pomoči, eh, pomoci zkušených rodičů, pedagogů nebo právníků ve sluchátku panuje ticho. Podle údajů dostupných u nás v Polsku od Národního fondu zdraví infolinky obsluhují přes 40 tisíc spojení za měsíc. A já nevidím překážky, proč by tyto eh, služby nemohly být k dispozici eh, lidem eh, ze zahraničí, kteří jsou zrovna v Polsku a potřebují si zavolat něco k dostupnosti nemocnice. A jejich číslo prostě nezačíná plus 48, ale jinak. Potom samozřejmě je třeba se zamyslet nad otázkou obecné mm, obsluhy v cizím jazyce takovýchto infolinek, když už budou zmezinárodněny. Protože zcela souhlasím s paní komisařkou, že všichni víme, že právo, technické řešení a administrativní řešení, to nám musí všechno usnadňovat život. Občanům to musí usnadňovat život a nevytvářet eh, překážky komunikační. A závěrem Andreas Schwab správně připomněl, že jsme vyhráli eh, s roamingem eh, cenami roamingu a proto jsem zcela odhodlaná a pustit se do práce na eh, rozšíření fungování těchto eh, bezplatných linek eh, o mezinárodní spojení. A to ve spolupráci s novou komisí přeji hodně úspěchu a jsem přesvědčena, že dosáhneme tohoto cíle. Děkuji. Děkuji a teď za SAD paní Kumplonatry na tři minuty. Děkuji, paní předsedající. Jsem velice ráda, že jsme tady, abychom opět pracovali v rámci telekomunikací a pro blaho občanů. Vidím, že vnitřní trh pro telekomunikace je zde naprosto zásadní. Během posledního mandátu Evropa podnikla důležité kroky směrem za regulací mezinárodních telefonických nákladů. To vstoupí v platnost na konci příštího roku, snížíme tam ceny. Všichni víme, jak jsme byli úspěšní v otázce roamingu. Jsem velice ráda, že ten výsledek eh, činí více štěstí, než vyvolává problému. Samozřejmě informování eh, lidí je to nejdůležitější. Já jsem si také četla tu petici toho německého pána, který byl na dovolené ve Francii a chtěl zavolat do nemocnice. Řekl si, že to bude bezplatné číslo, začínalo 0800. Ehm, samozřejmě spotřebitelé musí vědět, že to číslo není bezplatné, když na ně volají, ale musíme se zaměřit na existující legislativu. Máme tady jaksi um, legislativu pro biznesy, pro firmy, které chtějí nabízet takovéto služby napříč EU, pak je to samozřejmě v jejich zájmu, aby platili tu cenu za ty spotřebitele, ale máme možnost využívat čísla 0800 pro veřejné služby, jako třeba pro nemocnice. Tam nevidím moc potenciál sloužit eh, občanům pakli, že si vyjednají cenu pro celou Evropu na místo jedné země, kde ta nemocnice je. Eh, asi bych si řekla, že vlastně ty, ty bezplatné telefonáty nechtějí vůbec poskytnout ehm, eh, službu v celé Evropě, protože finská nemocnice nemůže posloužit řecké babičce nebo polskému kamarádovi svého pacienta. Takže možná, že by ta nejsnazší odpověď by byla udělat to bezplatné pro všechny, ale ve Finsku se objevil návrh, že celonárodní služby, nebo respektive telefonní čísla, by neměly eh, být za jakoukoliv cenu chtějí. Máme tam návrh, že tato čísla musí být zahrnuta do balíčku neomezených dát a nesmí se jednat o služby s dodatečnou cenou, tak jak to je teď, tedy že to nebude zahrnuto do toho finančního nařízení, protože je využívá spousta veřejných služeb. Takže já bych se chtěla zeptat, jestli komise si myslí, že by se tento model dal využít v tom smyslu, že bychom mohli začít využívat národní čísla těchto služeb, abychom eh, podpořili ten bezexcesivní model. Já jsem vždy pro neomezené balíčky, ať už jsou to data nebo telefonování, to dává uživatelům možnost přistupovat k digitálním službám v co nejširším slova smyslu. To musí být náš hlavní cíl. Nízké ceny pro konečné uživatele. Tak to slouží našim občanům nejlépe. Ale doufám, že vyřešíme i tuto přeshraniční situaci. Samozřejmě může, musíme se podívat na to, eh, jak to zařídit, aby se dalo telefonovat mezi Itálií a Laponskem. Eh, tu otázku je potřeba pochopit i z hlediska nacenění. Děkuji vám. Děkujeme. Jménem evropských konzervativců a reformistů na dvě minuty má slovo pan Bělan. Děkuji vám, eh, paní předsedající. Eh, bez pochyby v posledních letech se nám podařilo dosáhnout hodně věcí pro to, abychom eh, vytvořili jednotný telekomunikační trh v Evropské unii, který je velice důležitou součástí společného trhu. Podařilo se vytvořit Eh, nouzové volání, linku nouzové volání 112. Přijeli eh, jsme Evropský kodex eh, konektivity, který přijde na konci budoucího roku v platnost. Také jsme změnili předpisy o roamingu, <clears throat> nejdřív k, o telefonického, potom i datového. A, a musíme říci, že telekomunikační firmy eh, využívají každé, každou díru v legislativě, aby eh, eh, konzumentům mohli něco naučtovat. To se děje například u nás v Polsku, ale je to prostě obrovská věc. Přístup k číslu 0800 je jedna z posledních bariér, která nás dělí od vytvoření jednotného telekomunikačního trhu v Evropské unii. Je to o to vážnější eh, nebo podstatnější, že na jednu stranu eh, řada těch čísel eh, jsou zákaznické linky podniků, jak říkala finská kolegyně, a samozřejmě tady nemůžeme vylít děcko i s vaničkou. Samozřejmě, když se odstraní ty hranice, tak ty podniky budou muset platit vyšší náklady pro přeshraniční <clears throat> volání, ale často se to také používá pro veřejné služby. Pan poslanec Šváb, autor eh, eh, této otázky, ukazuje eh, podstatný příklad přístup k zdravotnickým informacím. V Polsku v současné době má spousta lidí eh, telefonní čísla eh, z jiných zemí, eh, ve kterých pracují nebo pracovali mobilní telefonu a chtějí si volat do místních, tele, místních nemocnic a nejsou schopni se dovolat. Takže děkuji mnohokrát paní komisařce za velice ambiciozní sliby, které zde přednesla a, vyzývám Evropskou komisi, aby vyvíjela činnost v této věci. Děkuji. Děkuji. A teď pan Čuhodaru. Nevidím ho, takže budeme pokračovat s dalším řečníkem a tím je pan Džambasky na minutu. Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо комисар, позволете ми първо да ви поздравя с вашето преизбиране и да ви пожелая спорен още един петгодишен мандат. Пани комисарка, vám chci uh, pogratulovat ke zvolení k druhému mandátu a také eh, proto, že jste ehm, dosáhla úspěchu eh, při snižování nákladů mm, telefonování. Číslo 0800 mm, eh, by mělo mm, tedy víc zdarma, ale já se ptám, kolik by to stálo. My nežijeme v komunismu nebo socialismu, žijeme v unii, která je založena na e, volném obchodu. Občané musí mít přístup k informacím o zdraví svých blížních, ale to všechno musí být e, v rámci rozumných řešení. Takže, paní komisařko, doufám, že najdete rozumné řešení, které nebude e, ani rychlé, ani zdarma, ale doufám, že bude rozumné. Děkuji a nyní v rámci Catch the Eye mám na seznamu pana Kellyho. Já chci poděkovat za, především za to, že, že jste upozornili na toto to téma a že toto komise řeší. Já jsem nyní členem parlamentu 10 let a na každém zasedání si někdo stoupne a řekne, že musíme dokončit digitální vnitřní trh Udělali jsme pokrok v případě roamingu třeba a jak jste řekl, tak um, si musíme být také vědomi nákladů do, dokončování. Marie Gabriel, uh, chci říci, že ona by mohla být tím, kdo přijde tady do toho parlamentu za pět let a řekne, my jsme dokončili vnitřní digitální vnitřní trh. A jsou ukázat na to, kde eh, jsou překážky, mezery a řešit je jednu po druhé během příštích let a jistě dosáhneme skvělého eh, pokroku. Takže eh, paní Gabriela, vám mám slovo. A nyní vracím slovo komise paní Gabriel. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci skutečně poděkovat Evropskému parlamentu za to, že uh, um, otevřel tuto otázku přístupu k 0800 a také um, děkuji za opatření, která byla doposud přijata při dokončování vnitřního trhu digitální oblasti. Nyní musíme zajít trošku do detailů, protože otázka paní kolegyně tady byla um, jasná, stejně jako to, co řekl pan Kelly. Za prvé, proč jsou náklady eh, tak obtížně určitelné při volání z zahraničí? Eh, je to jednomyslné nebo jednostrané politické rozhodnutí a ty náklady volání se těžce určují, protože ta eh, protistrana nemůže vést nebo dostat ty náklady na tranzit a přepojování pod kontrolu. A může tam docházet podvodným praktikám. Proto podle národní evropské a evropské legislativy není zakázáno odmítnout volání ze zahraničí. Jak to e, vypadá teď, abychom přišli s evropskými odpověďmi? Naše reference je nový kodex elektronických komunikací, který vstoupí v platnost 21. prosince roku 2020. A tento kodex zavádí opatření, které se mají vyhnout přes hraničním narušení a přispějí k dokončování vnitřního trhu. Příkladem tohoto opatření je zavedení eh, jednotné maximální Eh, maximálních sazeb za ukončení mm, hlasového hovoru do konce tohoto roku. Jeden podle tohoto opatření, jeden z těch prvků nákladů se s časem sníží a riziko eh, rostoucích nákladů pro volenou stranu, to je ta firma, která, eh, ta smluvní strana, tedy pak se ty náklady budou snižovat a komise bude vývoj sledovat, abychom viděli, zda je třeba dalších kroků. Takže já chci ještě jednou poděkovat parlamentu za tuto diskusi, která je pro nás užitečná, pro naše práce a jak už jsem řekla, budeme pokračovat sledování vývoje v této oblasti, abychom určili zda nová opatření jsou nutná nebo budou nutná do budoucna. My jsme udělali kroky vpřed a uvidíme, zda ty efekty už díky této diskusi, mm, tak ten vývoj a budeme sledovat, abychom mohli včas reagovat. Technologie se vyvíjejí extrémně rychle a pro nás je důležité, abychom neměli nezůstali pozadu. Děkuji paní předsedkyně a děkuji všem poslancům. Děkuji. Děkuji paní komisařko. Tímto jsme uzavřeli zasedání. Zápis bude předložen ke schválení parlamentu na začátku příštího zasedání. Nejsou námitky, předložím usnesení přijatá během tohoto zasedání. Eh, příslušným eh, osobám jmenovaným v usnesení. Eh, tímto uzavírám naše dnešní zasedání a odročuji zasedání do příště. Přeji vám hezké odpoledne.